Dobrý den, dámy a pánové. Dneska jsem se opět vydal špatným směrem. Eh, ztratil jsem orientaci, moje žena by řekla, že to není nic nového. Určitě už se to nebude opakovat. Dostáváme se k pořadu jednání. Máme tady jednu změnu. Museli jsme stanovisko paní de Kaiser přeložit na dnes, dnešní den na uh, půl šestou. Uh, Jedná se tedy o legislativní záležitost a proto jsme museli učinit uh, tuto záležitost. Uh, vím, že se ta změna dotkla paní Lunáček a uh, bohužel jsme to museli takto udělat. Doufám, že s touto změnou souhlasíte. Dneska uh, od půl třetí do tří hodin máme krátkou výměnu názorů eh, s prezidentem Jižního Sudánu. Prosím vás, abyste se pokusili tohoto slyšení zúčastnit, protože se domnívám, že je to velmi důležitá otázka, pokud se podíváme na vývoj v Jižním Sudánu. A to, jakým způsobem tu pokračuje násilí. Myslím si, že je velmi důležité, abychom eh, si na to vyhradili čas a věnovali se tomu. Pokud jde o e, stanovisko e, týkající se energetické politiky, e, stanovisko pana Palčice, tak lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší v pondělí v 18 hodin. Souhlasíte s tím? Dobře. Musíme schválit šest zápisů z jednání jsem si jistě, že jste je všichni četli a že s nimi budete souhlasit, že nebudete mít žádné námitky. Dobře, takže je můžeme eh, považovat za schválené. Prosím. Tím se dostáváme k panu Kovačevovi, Kovačovovi, Kovačevovi, který nám něco řekne o cestě delegace výboru pro zahraniční věci do oblasti Azerbajžánu a Arménie. Tato cesta se konala eh, v únoru a je to vhodná příležitost o tomto, hovo- o tomto tématu hovořit, protože se eh, budeme v této věci zítra vyslovat v rámci hlasování. Pane kolego, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. Ano, je velmi dobré, že měsíc poté, co se konala tato cesta delegace do Arménie, Azerbajžánu a těsně předtím, než tady budeme řešit asociační dohodu s oběma zeměmi, máme příležitost pohovořit o, vý, vý, eh, o cestě delegace AFETu do těchto zemí. Delegace se skládala z pěti členů, já, paní Makovej, pan Kirolovo, pan Leinen a paní Lunáček. Byli jsme tam mezi 19. a 22. únorem tohoto roku. Především jsme byli v Azerbajžánu, v Arménii a e, cestou jsme učinili e, technickou přestávku e, v Tbilisi a Jeremanu, já bych rád poděkoval všem účastníkům za dobrou spolupráci. Děkuji také eh, administrativním správním zaměstnancům za veškerou podporu a pomoc. Nejprve mi dovolte, abych formuloval eh, to, že je, bylo velmi důležité, že jsme spojili návštěvu obou zemí, protože paralelní jednání jasně ukázala, jaký je mezi oběma zeměmi rozdíl ve vztahu k Evropské unii. Zastávka Tbilisi nastala proto, že jsme se snažili dokreslit celkový obrázek o tomto regionu a snažili jsme se tedy Eh, postavit do vzájemného vztahu eh, vztahy těchto zemí k Evropské unii. Eh, velmi důležité je to, že naše delegace na počátku chtěla mm, překonat tu linii eh, kontaktu mezi eh, Azerbajdžánem Národním Karabach, Náhorním Karabachem a máme pocit po prohlášení ze Soči, že to je opatření, které zvyšuje důvěru a naznačuje to naše rozhodnutí zvyšovat angažovanost Evropské unie při řešení konfliktu v náhor, náhorním Karabachu. Bohužel se nám to nepodařilo časově, byť jsme cestovali autem, nebyla tu dostatečná snaha z arménské strany nám eh, tady umožnit tuto návštěvu. My víme, že tento, tato linie kontaktu je samozřejmě velmi ožehavá, nebezpečná, možná, že je to jedna z nejnebezpečnějších eh, front eh, ve světových konfliktech. A já jsem přesvědčen, nejsem překvapen, ale poté, co jsem tady slyšel závěry rady ze 27. února, a poté, co jsem se doslechl o záměru eh, poskytnout všem vyslancům Evropské unie eh, bezpodmínečný přístup, tak eh, jsem byl pozitivně překvapen, potěšilo mě to a v příštích dnech by tomu mělo být tak, že ta bez, ten bezpodmínečný vstup podpoří i arménská strana a to se nebude týkat pouze Arménie, ale také Azerbajdžánu. A budeme se díky tomu snažit vytvořit eh, způsob, jak překonat tuto linii konfliktu. Rád bych tomu řekl, že náš pokus tedy měl pozitivní dopad. Nebylo to zrušeno, bylo to pouze odloženo a já doufám, že v nejbližší budoucnosti delegace našeho výboru bude schopna eh, překročit tuto eh, linii. A nyní se pojďme podívat na náš program. Přistáli jsme v Baku a naše první jednání bylo s panem prezidentem Alievem, ale než jsme Eh, s ním začali hovořit, nebo než eh, tedy začnu informovat o vlastním jednání rád bych tedy řekl něco o Azerbajdžánu. Konflikty i nadále přetrvávají, byť tady došlo k dílčím úspěchům. Eh, snažíme se tedy provádět závěry, které byly v této souvislosti přijaty. Snažíme se mm, posílit demokratickou legitimitu všech institucí, mm, pojď, eh, potírat korupci a tak dále. Azerbajdžán kromě toho má nezávislé eh, mediální kanály, eh, rozhlas, televize, je potřeba tedy zaručit svobodu médií. Soutěž Eurovision byla takovou, takovým symbolem toho, že tady vane vítr změn, že by se budoucnost mohla ubírat jiným směrem. Já hluboce lituji rozhodnutí arménské televize neúčastnit se soutěže Eurovision, protože během našeho jednání nám bylo přislíbeno, že eh, bude zajištěna bezpečnost azerbajdžánských účastníků. Bohužel k, mému velké, k mé velké lítosti se to nakonec nepodařilo. A, a, a pro mě, pro naše kolegy by to byla určitě dobrá příležitost, jak posílit eh, důvěru mezi zem, oběma zeměmi, ale bohužel rozhodnutí bylo takové, jaké bylo. Pokud jde o jednání s prezidentem Alijevem, tak mohu říci, že pan Alijev nám zcela jasně vysvětlil, že Azerbajdžán nemá takový zájem o, o eh, aso- asociační dohodu s Evropskou unii, spíše hovořil o strategickém partnerství v určitých oblastech, samozřejmě především v oblasti bezpečnosti dodávek energie a e, v zajišťování energetických dodávek do Evropské unie. Kromě toho pan prezident zdůraznil novou roli v, e- na mezinárodním poli, e, postavení své země v Radě bezpečnosti OSN, protože Azerbajdžán bude předsedat Radě bezpečnosti OSN Eh, Azerbejdžán je jedinou bývalou sovětskou republikou, která byla pozvána na zasedání G20 do Mexika. Kromě toho zdůraznil komplexní geopolitický kontext, ve kterém se Azerbajdžán nachází a kromě toho hovořil o eh, roli moderátora v rámci tohoto regionu. To znamená, že se snaží o dosažení dobrých vztahů s Izraelem a eh, s Iránem. Azerbajdžán je sekulární muslimskou zemí, to znamená, že by mohla sehrát v daném regionu roli moderátora a kromě toho je to velmi důležitý partner pro Evropskou unii, pokud jde o dodávky energie. Pokud jde o náhorní Karabach, tak pan Aliyev se tedy přimluvil za to, aby eh, byla Francie vyměněna v rámci Minské skupiny a kromě toho eh, nám naznačil, že je přesvědčen, že čas hraje ve prospěch Arménie, pokud jde o řešení konfliktu a konečně zdůraznil, že neúspěch jednání v Kazanu byl tedy jedním z posledních eh, Jednou z posledních událostí ve vztahu k Ruské federaci byl tu tedy jasný rozdíl v tom, jak Arménie tedy chápe neúspěch z Kazanu a jak eh, to vidí Azerbajdžán. A pokud jde o Soči, tak pan prezident Aliyev dal jasně najevo, že Soči více-méně bylo takovým rozloučením pro prezidenta Medvěděva. A ne eh, prohlášení ze Soči velkou váhu. A to samozřejmě souvisí s jeho hodnocením těch opatření, která mají posílit důvěru. Následně se delegace setkala se, s ministrem zahraničí Asimovem, který eh, kritizoval přístup EU, pokud jde o asociační dohodu. Byly zamítnuty veškeré pozměňovací návrhy, které se týkaly pozice Evropské unie, schválené 27 členskými státy. Zdůraznil, že tedy tu nemůže být paušální přístup pro všechny země v rámci východního partnerství, že tu nemůže být jeden formát asociačních dohod pro všechny, že je potřeba zaručit větší flexibilitu ze strany Evropské unie a to především, te, pokud jde o vztah k Azerbajdžánu, který se do značné míry od, odlišuje, jako příkladu od Moldávie nebo od uh, Ukrajiny. A nyní Arménie. Letěli jsme z Baku do Tbilisi a potom jsme jeli autem do Jerevanu. Trvalo to zhruba pět hodin. Pět hodin jsme seděli e, v taxíku, ale bylo to e, kratší eh, než eh, jiná cesta, protože eh, jinak bychom museli cestovat 10 až 12 hodin autem, pokud bychom nepoužili jiný způsob dopravy, jako ku příkladu vrtulník. Naše první setkání v Jerevanu bylo s ministrem zahraničí. Toto setkání se soustředilo především na otázku Národního Karabachu. On eh, představil poměrně realistický přístup k této otázce a zdůraznil, že eh, s veškerým respektem k Azerbajdžánu v tuto chvíli, v, v tuto chvíli nevidí žádnou možnost eh, překonat tu hranici a chápe to jako opatření vytvářející důvěru tak jak je to naznačeno v závěrečném prohlášení ze Soči. Kromě toho nám vysvětlil arménský přístup, eh, pokud jde o neúspěch jednání v Kazánu. Samozřejmě, že to byl naprosto odlišný eh, přístup, eh, naprosto odlišná pozice od té azerbajžánské pozice. Důvod, proč ta jednání zklamala, a my bychom tedy rádi doporučili našemu eh, výboru, abychom se setkali s spolupředsedou v našem výboru, protože je určitě dobré eh, se potkat s spolupředsedou Minské skupiny a zjistit, proč ta jednání v Kazanu byla neúspěšná. Můžeme na to mít nejrůznější názory na obou stranách. Toto je jedno z našich eh, doporučení. Po tomto setkání abychom se setkali eh, se spolupředsedou Minské skupiny v našem výboru. Zasedání eh, s prezidentem Sarkesianem bylo velice otevřené a plodné. Opět jsme se hodně zaměřili na, na Horní Karabách. Prezident zdůrazňoval roli Minské skupiny a také hovořil o tom, že je Eh, nebo hovořil a také o kontaktech eh, eh, a že bychom se měli rovnou skontaktovat s orgány Náhorního Karabachu a Azerbajžánem. Jak už jsem uvedl na počátku, myslím si, že došlo k určité mírné změně v posledních týdnech v pozici Arménie na toto téma a v příštích dnech očekávám ústní, mm, nebo dal, pardon, další informace na toto téma. Pokud jde o vyjednávání o dohodě o předružení, tady se delegace uh, Eh, setkala eh, se zástupcem ministra zahraničních věcí, eh, který byl také hlavním vyjednávačem vyjednávání o sočasní dohodě. Hovořil o politickém kontextu, o politických stranách v Arménii které jsou pro eh, přidružení eh, a přiblížení k Evropské unie. Hovořil také o veřejném mínění eh, v této zemi. Bylo to 22. února a tehdy bylo uzavřeno 28 kapitol a Arménie začala dohody o vyjednávání o dohodách o volném obchodu. A nakonec pokud jde o setkání se zástupci eh, mezinárodních společností a občanské společnosti, tak tady bych eh, zdůraznil nedůvěru mezi vládou a opozicí. Další, pokud jde o další ekonomickou situaci, vede to k nedostatku pracovních míst, to přivádí, nebo to vede k větší imigraci a je tady velmi malá eh, perspektiva pro mladé lidi v Armenii. No, pokud jde o politickou situaci, tak 6. května se budou konat eh, další volby a eh, to bude další test pro novou, eh, nový zákon o volbách. A naše delegace vždy upozorňovala na to, že toto je velice důležitý okamžik pro Arménii a že tyto volby musí být spravedlivé a transparentní a že budeme tyto volby velmi pečlivě sledovat. Potom možná ještě ke Gruzii. Ve Tbilisi eh, večer jsme měli možnost eh, setkat se s velvyslancem eh, panem Dimitrovem a, a také e, s hlavou monitorovací misi Evropské unie v Gruzii. A pan velvyslanec nám tady načetl poměrně pozitivní obrázek, pokud jde o reformu v Gruzii program Derforem a také e, šéf monitorovací mise nám poskytl informace e, o mechanismu pro prevenci incidentů a hovořil o budoucím otevření obchodu také v oblasti Abcházie ale eh, toto nebyl hlavní cíl naší delegace. Neměli jsme se zaměřovat eh, především na situaci eh, v Gruzii. Závěrem bych řekl, že to bylo velice užitečné skombinovat ehm, návštěvu v těchto dvou zemích. Ehm, měli jsme tady tedy setkání s občanskou společností a zástupci eh, vlády, tedy ehm, také jsme se sešli s prezidentem, to bylo velice užitečné. A pokud je o integraci, tak je velmi důležité uvědomit si rozdíly mezi azerbajdžánskými orgány, které mají menší ambice, pokud jde o dohodu o přidružení a strategické partnerství a Eh, je rozdíl, když se podíváme na pozici opozičních stran a občanské společnosti, hm, pokud jde o hm, zblížení s Evropskou unii. Pokud jde o Náhorní Karabách, tak eh, tam hm, velmi stáli o návštěvu naší delegace a, a a, a poskytli nám také všechny kroky nebo všechny možnosti k tomu, abychom mohli udržovat kontakt s Azerbajdžánem, zatímco v Arménii byly spíše váhavější. Ovšem doufám, že v nejbližší budoucnosti budeme úspěšnější a doufám, že Evropská unie, Evropský parlament a především váš nebo náš výbor pro zahraniční věci um, umožní uh, další kontakty a bude možné navštívit uh, náhodní Karabach uh, také ze strany Azerbajdžánu. Eh, Setkání s eh, místopředsedou Minské skupiny a s panem velvyslancem Lefortem eh, jsme se také diskutovali jsme o té situaci. Závěrem bych chtěl poděkovat za spolupráci s delegacemi Evropské unie v Paku a Jerevanu byla tady plná podpora pana velvyslance v Paku, byl velice profesionální, ta podpora byla opravdu skvělá a uspokojivé to bylo i v Jerevanu, nebo tam to bylo pouze uspokojivé. Děkuji. Děkuji. S But he is doch nicht Herzlichen Dank. Wir schlagen ja vor. Děkuji. Navrhujeme, abychom nyní vedli eh, rozpravu o obou zprávách, abychom to probrali dohromady. A teď dávám slovo paní Jaten Meky. No, děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velmi ráda, že mohu říci, že jsme dostali informace týkající se situace v Azerbajdžánu a v Arménii a že jsme mohli na základě toho konstatovat, že je obtížné nacházet kompromisy a skutečně dosáhnout toho, abychom smýšleli obdobně v Arménii i v Azerbajdžánu najdeme zcela odlišná stanoviska a proto bylo nesmírně zajímavé moci si vás vyslechnout, moci pracovat na té zprávě o Azerbajdžánu. Další zpráva se týká Arménie a vidím, že mnozí z vás skutečně chtěli přispět k této zprávě. A mám-li být zcela upřímná, Možná, že bych byla dávala přednost menšímu množství pozměňovacích návrhů, nicméně se nám podařilo dospět ke kompromisům a v podstatě je jisté, že pozměňovací návrhy byly předloženy tam, kde to bylo nutné, ale když jich je hodně, je obtížné uspokojit všechny. V každém případě jsme na tom pracovali s vámi, abychom dospěli ke správnému výsledku a chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům. Chtěla bych poděkovat i kolegovi, kteří se věnoval redakčnímu zpracování té zprávě o Arménii, protože v podstatě zprávu o Azerbajdžánu nemůžeme zcela zpracovat odlišně od té zprávy o Armenii, čili jsme v podstatě Eh, se snažili co nejvíce zohlednit otázku stejných společných problémů, které existují v obou těchto zemích a snažili jsme se na to poukázat a doufám, že při hlasování i na plenárním zasedání nebude eh, parlament zastávat zcela odlišná stanoviska. Ale v zásadě by s tím neměl být problém. Pokud je o náhorní Karabach, tam samozřejmě pozměňovacích návrhů přišlo nejvíce, protože je to otázka nejchoulostivější a my jsme ostatně upozorňovali také na minskou skupinu, která pracuje. Pracuje ovšem pomalu, výsledky zatím žádné nemáme. A s tím tedy problémy spojené jsou, protože Evropská unie tam nemá zastoupení, ale je tam Francie. Francie tam zastupuje sama sebe a nikoli Evropskou unii. Chtěla bych tedy, aby EU sehrávala významnější úlohu v řešení těchto konfliktů do budoucna. Bylo by to ve prospěch zájmů celého regionu, ale mělo by to samozřejmě význam i pro zájmy EU. A teď, abych se na ty věci podívala trochu podrobněji, e, chtěla bych říci, že otázka Náhorního Karabachu byla skutečně ta otázka jaksi nejcitlivější pokud bychom přijali kompromisní pozměňovací návrhy, pak celá řada z nich v podstatě odpadá a tím pádem bychom se mohli dosti přiblížit nějakému společnému stanovisku. Pokud jde o tu asociační dohodu, samozřejmě se tím problém nevyřeší, protože to jsou zcela odlišné věci. Asociační dohoda je něco, co navrhuje EU. A Horní Karabach je, na Horní Karabach je problém tedy mezi těmito dvěma zeměmi a doufáme, že EU bude moci přispět svým dílem k řešení tohoto problému. Pan Kovačev už hovořil o těch negativních záležitostech v Azerbajdžánu, o otázkách lidských práv, ale jsou zde i pozitivní prvky určité tedy sebeuvědomování a uvědomování si určitých problémů, které eh, jsou teď tedy zřetelnější. Je tady samozřejmě otázka taky energetických zdrojů. Je zde skutečně třeba hledat rovnováhu mezi tímto vším. Pokud je o Eurovizi, o té zde byla před chvílí také řeč. Nebyla bych pro bojkotování Eurovize, a musím říci, že v zemích EU existují nejrůznější druhy soutěží a že nejsou bojkotovány prostě proto, že by zde vznikaly problémy s lidskými právy. Brzy budou v podstatě eh, tyto otázky řešeny. Musíme skutečně projevovat rovnovážné stanovisko a nesmíme se těmi zeměmi zabývat každou tedy odlišně. Obecně vzato bych chtěla říci, že v obou těchto zprávách jsou pozitivní eh, hlediska, jsou zde i určité kritické body a já bych chtěla poděkovat všem, kdo eh, pomáhali spolupracovat na tomto textu. Podařilo se nám skutečně zdůraznit to nejdůležitější. Nemyslím si, že by bylo dobré, kdyby parlament zaujímal stanovisko k zahraniční politice Ruska a Turecka, protože ta zpráva se skutečně týká pouze asociační dohody s Azerbajdžánem. Ty otázky důležité jsou, ale musí se to tedy projevit v odlišné, v jiné zprávě. Když hájíme zájmy EU, je třeba nahlížet na Azerbajdžán a Armenii jako na partnery při jednání. Já vím, že zkušenosti jsou odlišné, že historie těch zemí, eh, jejich historická zkušenost jsou odlišné, ale že můžeme pokročit ku předu. Děkuji vám. darauf hinweisen, dass Chtěl bych upozornit eh, na to, že vidím eh, mírné rozdíly mezi Azerbajdžánem a Velkou Británií. Eh, a ne vše, co není, se, není srovnání. To jsem chtěl říci a teď eh, se dostáváme k panu Tanokovi, eh, který eh, se rozhodl zastoupit pana zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Ano, je tady malý rozdíl mezi Azerbajdžánem a Spojeným královstvím a nebyl bych rád, kdyby naše země byla spojována se zneužíváním lidských práv. Ehm, Eh, jde tady také samozřejmě o Evropský soudní dvůr a o eh, vězně, ale eh, to je věc našeho soudnictví a ne soudu ve Štrasburku. A teď k Azerbajdžánu. Tady vidíme, že není opravdu užitečné ty věci srovnávat. Nejprve bych se chtěl omluvit za to, že tady zastupuji pana Borve eh, Porebu, protože on musí být v Polsku a proto jsem byl vyzván, abych hovořil za něj. Omlouvám se, jestli nebudu vědět všechny podrobnosti o Arménii, eh, i když jsem samozřejmě přítelem této země. Chtěl bych poděkovat za zpravodaj všem stínovým zpravodajům. Byl tady 121 pozměňovacích návrhů, 10 kompromisů a jak bylo uvedeno paní Jeten Maky, eh, jeden z největších problémů v obou zprávách a především v této zprávě je, pokud jde o dohodu mezi politickými skupinami, je nalézt takové znění, které bude eh, řešit eh, spletitou otázku náhodního Karabachu. Eh, když jsem byl mladý, tak jsme o naší konzervativní straně říkali určitý pojem ve spojení s náhodním Karabachem a já jsem ovšem tehdy nevěděl, kde je náhodní Karabach. Ovšem to neplatí eh, pro tento výbor, kde si všichni dobře uvědomujeme, eh, jaký je tento velmi dlouhý eh, zmražený konflikt a jaká otázky s tím souvisí. Předložili jsme tuto zprávu, brzy se o ní bude hlasovat. Myslím si, že se to bude hlasovat zítra ve výboru. Klíčové údaje eh, nebo data jsou 6. květen parlamentní volby v Arménsku, eh, v Armenii, pardon, a jsou tady eh, velmi silné přísliby, že to bude probíhat spravedlivě a transparentním způsobem. Bude tady také delegace poslanců, která bude pozorovat tyto volby, které by měly být velmi důležité pro Arménskou republiku Arménie. Eh, pro ty z vás, kteří neznáte eh, zeměpisné podmínky této země, je malá země, je to malá země, je to plnoprávný člen Rady Evropy, OSCE, ale a jedna z věcí, eh, která se týká Jižního Kaukazu obecně, je, že jednotlivé republiky velmi chtějí prohlubovat bilaterální vztahy s Bruselem a s hlavními městy členských států, ale pokud to nechtějí, tak je velmi obtížné s nimi spolupracovat i o strategických záležitostech, jako je například energie. A eh, podle mého názoru je to eh, velmi výrazné. A Eh, to platí i pro některé sousední země, eh, jako eh, Gruzii a Arménie. Tady je právě zapletena do, tohoto, do těchto obtížných vztahů mezi, mezi sousedními státy, Gruzií a, pardon, a ostatními. A, Británie tady například investovala do plynovodu ale Arménie tady k tomu nemá přístup a závisí na, dodávek, na, při, na dodávkách z jiných zemí. A e, je tady také jaderný e, reaktor Mecemor a je to velmi kontroverzní záležitost. E, je to v území, kde hrozí zemětřesení a, a Eh, do roku 2016 by tento reaktor měl být odstaven. Arménie se velmi eh, snaží o tuto eh, přidruženou dohodu a také o FTA. Chtěli by zahájit vyjednávání o uvolňování víz a o dohodě o navracení osob. To je součást balíčku s dřívějšími sovětskými zeměmi, například eh, jako s Ukrajinou, tam probíhá podobný proces. A eh, měly by tyto věci být nahrazovány eh, dohodami o přidružení a měly by vznikat také dobré dohody eh, o eh, volném obchodu, ale je to vždy spojováno s lidskými právy, stejně tak jako usnadňování vízového styku a tato liberalizace. Myslím si, že celá otázka Arménie pokud je o zahraniční vztahy, představuje dilema mezi sebe určením eh, zahraniční politikou a jejími principy a eh, zahraničním území. Jakožto pragmatický eh, koordinátor, britský koordinátor, vidím, že není možné to, k tomu přistupovat jaksi absolutně. Každý jednotlivý případ eh, nebo aspekt musíme zvažovat odděleně. Je tady mnoho nejrůznějších zájmů a faktorů, které musíme zohledňovat a proto si myslím, eh, že tyto pojmy musí být používány ve spojení je potřeba tady slaďovat nejrůznější filozofické proudy a politické školy. A um, my v parlamentu se shodujeme na jedné věci, a to je Minská skupina. E, to je hlavní e, způsob, jak, nebo místo, kde jednat o této otázce. Eh, někteří poslanci eh, jsou tam zapojeni a já i pan zpravodaj se doníváme, že nemůžeme kráčet rychleji, než minská skupina je toho schopná a chtěl bych eh, zdůraznit, že Francie je samozřejmě klíčovým hráčem v rámci Minské skupiny a jsou vnímáni jako hlavní nositelé evropských zájmů. Jsem velmi rád, že paní Temakery zmínila Azerbajdžán a e, arménskou zprávu společně, že je potřeba používat stejnou terminologii, protože jinak by to bylo nekonzistentní. E, tedy ta práce našeho výboru by nebyla sladěná a e, neodráželo by to na skutečné pohledy Evropského parlamentu. Máme tady 10 kompromisních návrhů a 121 pozměňovacích návrhů a většina z nich usilují, usiluje o otázku Náhodního Karabachu, kde jsou různé přístupy v různých skupinách a e, ten závěr e, můžeme vidět například v šestém kompromisu, e, kde, kde je to klíčový kompromis o Náhodním Karabachu, je tady snaha o inkluzivitu, snaha o odrážení formulací z Minské skupiny, ale je tady také snaha o oddělené hlasování. Já bych ovšem chtěl zmínit, že z hlediska par, z pana zpravodaje i z mého hlediska je důležitý celý balíček. A pokud tento kompromisní mm, návrh bude eh, znovu otevřen, tak bude velice obtížné získat podporu napříč celým parlamentem. Je velice důležité, abychom se drželi této formulace. Doufám, že už jsem zmínil vše, co jsem měl a eh, čekám na vaše komentáře a předám je panu zpravodaji. Makovej. Immer noch Frau Makovej. Stále ještě paní Makovej. Děkuji. Vy nikdy nepřestanete. Dovolte mi, abych řekla pár slov o Azerbajdžánu, protože jsem stínovou zpravodajkou a také jsem se účastnila té společné cesty delegace do Azerbajdžánu a do Arménie. Nejprve mi dovolte, abych jasně řekla, že je nám všem jasné, že naše partnerství s Azerbajžánem by mělo být založeno na stejných hodnotách, to znamená právním státě, eh, respektování základních práv. Azerbajžán se tedy snažil začlenovat eh, všechny tyto hodnoty do svého fungování, ale stále ještě jsou to nedostatky. Eh, setkali jsme se s nevládními organizacemi a ty nám říkali, že jsou tu porušována lidská práva. Tato země byla nezávislá 20 20 let, získala nezávislost před 20 lety, nicméně přesto očekáváme, že bude vynaložena větší snaha a že tyto záležitosti budou brány více vážně. Pokud jde o dohodu o přidružení, tak my jsme, nebo ta dohoda byla vyjednávána ze strany komise a pan Kovačev řekl sám, že Azerbajdžán o tuto dohodu tolik nestojí. Já si myslím, že potřebujeme právní základ pro naši vzájemnou spolupráci. Může to být strategické partnerství, jak navrhuje eh, Azerbajdžán, ale já osobně si nemyslím, že eh, Azerbajdžán nechce dohodu o přidružení. Já si myslím, že jde o to, že pokud by bylo možné být, eh, mít pružné znění té dohody o přidružení a nemít ten přesně daný formát, eh, tak by to bylo lepší, tak abychom nepředkládali těm zemím něco hotového. Pokud jde o ulehčení eh, vízového styku, tak ta byla zahájena 1. a 2. března eh, tohoto roku s Azerbajdžánem, to znamená, že to je v podstatě novinka. A tato záležitost v podstatě rozšíří e, naši cestu směrem e, k dialogu o mobilitě. Pokud jde o spolupráci v energetické oblasti, tak Azerbajdžán e, má s Evropskou unii partnerství. Samozřejmě, že Azerbajdžán je jedním z z jednou z cest, jak zajistit diverzifikaci dodávek eh, energie pro Evropskou unii. Paní Makovej, mohli bychom se soustředit na eh, pozměňovací návrhy? Dobře. Dobře, tak v tom případě se tedy podívám na pozměňovací návrhy týkající se Náhorního Karabachu. Souhlasíme s většinou kompromisů. Já se domnívám, že je velmi důležité, abychom eh, trvali na těch opatřeních vytvářející důvěru, například demil- demilitarizace eh, nebo eh, takzvaná line of conduct, to znamená stažení jednotek z Národního Karabachu, z celého regionu. A kromě toho se snažíme tedy řešit porušení, porušování příměří, eh, situaci eh, dočasně vysídlených osob, jejich navrácení, jsou tu nadnárodní mírové operace, které mají na to všechno dohléže, dohlížet a eh, zajistit provádění všech přijatých opatření. Pokud jde o ty pozměňovací návrhy, tak bych k tomu ráda řekla, že tu určité věci postrádám. Ku příkladu, eh, role arménských sil je zmíněna pouze v souvislosti eh, s okupací Náhorního Karabachu, ne s Náhorním Karabachem jako takovým. Já si myslím, že to je chyba, kterou jsme si přinesli. Je to technická chyba, kterou jsme si přinesli z toho původního návrhu. A kromě toho tedy souhlasím s tím, na čem jsme se domluvili včera. Nadnárodní mírové operace. Je to tedy dohoda o budoucím referendu, který by, které by tedy mělo rozhodnout o definitivním statutu náhodního Karabachu právně závazným způsobem. Já si myslím, že bychom neměli říkat, že potřebujeme referendum, eh, které by bylo právně závazné, pokud jsou tu. A já myslím si, že by se to tady měly rozhodnout i strany sami. Dobře, takže v tuto chvíli skončím. Dobře. Pokud jsem viděl ten kompromisní návrh správně, tak jsou tam vyjmenovány určité body těch minských zásad, a, nebo je to tam zkrátka tak, jak to tam je. Eh, myslím tady to minské prohlášení. Pan Alaky, prosím. Thank you, Mr. President. Going Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych hned přešel eh, k pozměňovacím návrhům, protože se domnívám, že z obecného hlediska jsme o tom již diskutovali. Mám k tomu takovou jednu úvahu. Já si myslím, že je to velmi dobrá práce Evropského parlamentu. Do, velmi dobrý dokument, protože se nám podařilo ukončit velmi závažná, obtížná, ale férová jednání mezi skupinami a dosáhli jsme společné pozice, která eh, se tady týká obou otázek, to znamená dohody eh, s Azerbajdžánem i dohody s Arménií. Skutečnost, že jsme se rozhodli přijmout stejný, stejný text eh, v některých otázek, je samozřejmě velmi důležitá. Je, my máme velmi jasnou pozici parlamentu a tím dobrým způsobem přispíváme k tomu, že ta otázka Náhorního Karabachu se dostává do nové fáze. Pokud jde o dvě klíčové otázky, to znamená bezpečnost na, eh, dodávek energie a náhorní Karabach, tak, tak tady k tomu máme dvě, dva kompromisní návrhy, které jsou velmi cené. Náš eh, kolega z EPP již popsal hlavní body. Ty body jsou velmi důležité, protože jsou konkrétní A my musíme být eh, velmi konkrétní a podrobní, pokud jde o řešení otázky Náhorního Karabachu. A nyní diversifikace dodávek energie, to znamená bezpečnost dodávek energie. Já si myslím, že i v tomto ohledu je ten kompromis eh, číslo 6 velmi dobrý, že tedy představuje rozumné řešení. Domnívám se tedy, že to bude v daném regionu chápáno jako velmi dobrý, férový příspěvek k mírovému řešení konfliktu. Byť e, tu samozřejmě zůstávají určité konflikty v daném regionu. Já si tedy myslím, že hlasování v našem výboru zítra e, tedy bude se držet těchto dohod, těchto kompromisů a doufám, že ani za hlasování v plenárním zasedání nepůjde proti této závažné práci a těm dosaženým výsledkům. Děkuji. Paní Luňáček. Děkuji. Já bych také nejprve chtěla poděkovat oběma zpravodajům za odvedenou práci. Nebylo to jednoduché, protože jsme museli eh, tyto věci pečlivě zvažovat eh, ve velmi krátké době, protože nedávno jsme eh, navštívili tyto země a pokud jde o konflikt na, na Horním Karabachu, tak se to týká obou zpráv a proto jsme to museli nějakým způsobem ošetřit v obou usneseních kompromisy a myslím si, že nakonec se nám podařilo připravit obecně dobrý balíček a já bych chtěla nejprve začít kompromisem číslo jedna kde eh, je to eh, číslo 6 pro Armény a číslo 2 eh, pro Azerbajdžán. A myslím si, že je tady celá řada různých otázek, které jsou ošetřeny společně. V té jedné části mi to pořád působí problém a to se týká té části, té poslední části, kde hovoříme o otázce uspořádání referenda v určité době poté, co se navrátili uprchlíci a tak dále. A tato část by podle mě měla být hlasována v odděleném hlasování. Včera jsme o tom hovořili i na zasedání stínových zpravodajů, protože když tady budeme hovořit o tom, abychom vytvořili vhodné podmínky pro budoucí právně eh, závazné vyjadřování um, svobodné vůle v Náhodním Karabachu a tak dále, tak s tím samozřejmě souhlasím, svobodné vyjadřování uh, vůle to je dobré, ale problém je, že ve všech případech, když se podíváte na jiné oblasti ve světě, kde proběhl nějaký válečný konflikt, okupace a potom eh, se žádá referendum, tak potom vždy vyvstane otázka, kdo v tomto referendu bude rozhodovat. Jsou to ti lidé, kteří tam žijí v současnosti, jsou to ti lidé, kteří se sem vrací, anebo jsou to také děti lidí, kteří museli uprchnout a nyní se vrací zpátky. Koho se to týká? A máme jiné případy, kde je to naprosto nevyřešené, jako například v případě západní Sahary. Takže já si Eh, kladu tuto otázku. My tady eh, něco požadujeme a víme už předem, že to bude velký problém. Takže já požaduji oddělené hlasování. Já vím, že tady byla dohoda a na počátku té dohody eh, jsme eh, s tím nesouhlasili, jenom jsme se k tomu připojili, tedy k návrhu, který byl dohodnut jinými eh, mm, skupinami, takže proto žádám o oddělené hlasování, protože ještě nejsem se rozhodnutá z těch důvodů, které jsem uvedla. Nejsem proti referendu obecně, ale ty podrobnosti, detaily eh, této záležitosti jsou vždy velice složité, velmi často je potřeba rozhodnutí odkládat a odkládat také eh, politické eh, věci. Takže to je můj problém. Ovšem přesto bych chtěla zmínit ještě jiné pozměňovací návrhy, které jsem předložila já a nebo i někteří jiní kolegové. A tyto pozměňovací návrhy, o kterých chci mluvit, nebyly zahrnuty do kompromisu a já bych je chtěla podpořit. Jedna věc, která je mimořádně důležitá v případě Azerbajdžánu, je vyzvat azerbajdžánské orgány, eh, aby eh, prováděly eh, rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Nedávno se na mě obrátil právník, který řešil případ dvou obratrů, kteří byli dlouhá léta uvězněni a kde Evropský soud pro lidská práva v roce 2010 a 2011 rozhodnul, že Azerbajdžán Azerbajdžán je vinen, protože eh, neprovádí spravedlivé soudy a byla tady žáda, žádost o odškodnění, vyzvání k propuštění bratrů, ale nic takového se nestalo, jsou i nadále ve vězení a proto bych vás chtěla požádat, abyste podpořili i tento pozměňovací návrh pro Azerbajdžán. Potom jsou tady další věci. Také se to týká Azerbajdžánu, otázka zvláštního zpravodaje parlamentního schromáždění Rady Evropy o, k politickým vězňům, aby dostal tady přístup do Azerbajdžánu, protože ten mu byl zamítnut. To jsme řešili také s prezidentem Alievem a s ostatními. Myslím si, že by měl získat povolení. A k tomu jsem vás chtěla vyzvat, aby se to podpořili. Pak jsou tady další pozměňovací návrhy, které jsem předložila k oběma zemím. A Tady bych také chtěla požádat o vaši podporu, to je jednak 72 v případě Azerbajdžánu. A zde se požaduje eh, zastavit budování armády a členské státy by neměly dodávat zbraně ani jedné z obou zemí, protože eh, zvyšování vojenského rozpočtu v obou zemích je eh, opravdu hrozbou pro pokrok při řešení tohoto konfliktu a pokud členské státy budou dodávat zbraně oběma stranám, tak to znemožňuje řešení. A proto bych chtěla vyjasnit, že dodávat země těmto zemím eh, není něco, co bychom my v Evropské unii, v Evropském parlamentu měli podporovat. Eh, další eh, environmentální centrum a e, regionální e, environmentální centrum. Já bych chtěla, aby se to podpořili. Je jasné, že otázky životního prostředí neznají hranice a proto bychom tedy měli plně spolupracovat. A tím se dostávám k poslednímu pozměňovacímu návrhu. Chtěla bych vás požádat, abyste podpořili něco k Arménii. Jde o uzavření jaderné eh, elektrárny Medzamoru. Děkuji eh, za to, jak hezky jste hovořila anglicky. Děkujeme, a to především za to, jak hezky jste hovořila anglicky. Dovolte mi, abych se k něčemu vyjádřil. Hovoříme o základních principech Minské skupiny. A potom e, určité zásady vyškrtáváme, protože se nám zkrátka nehodí. Já musím být upřímný. Eh, ve své politické kariéře jsem eh, jen zřídka kdy zažil takový tlak lobbystů z obou stran, jako v této otázce. A musím říct, že je to nesnesitelné, ať už eh, ten tlak pochází od kohokoliv. Každý chce, aby určitá věc byla vyškrtnuta a to znamená, že ty minské zásady jsou, by byly v nerovnováze vůči té či oné skupině. Samozřejmě, že není přesně řečeno, jak to bude vypadat se stahováním arménských jednotek z Náhorního Karabachu, ale zároveň je to jedna z těch zásad. To znamená, že buď se zkrátka smíříme s tím, že uvedeme všechny zásady a nebudeme je revidovat, a nebo navrhuji, abychom za e, konfliktem v Náhorním Karabachu zkrátka udělali tečku a zbytek vyškrtli. A, e, jinak e, Tady tam budeme mít všechny zásady. Konflikt v náhorním Karabachu nevyřešíme, pokud budeme eh, věci znázorňovat eh, jednostranně a budeme se přiklánět ta, na tu či onu stranu. Já si myslím, že to bychom měli mít na paměti. Pokud k tomu chceme nějak přispět, tak musíme uznat všechny zásady všechny základní principy Minské skupiny. A já vás prosím, abyste na to kladli důraz. Pokud chcete škrtnout část, tak bude druhá strana chtít škrtnout zase jinou část. To znamená, že v tomto e, musíme mít jednoznačný názor. Buď uvést všechny, anebo škrtnout všechny, ale ne náhodně e, rozhodovat o tom, kdo dostane větší slovo. E, protože pak by se mohlo stát, že druhá strana zkrátka neakceptuje to, co jsme zepsali. Je tam řečeno, že tedy eh, potřebujeme eh, právně závazný eh, definitivně vyjednaný statut, to je součást těch principů. A pokud souhlasíme s těmi principy, tak musíme souhlasit i s tím, jak to bude konkrétně vypadat, to je samozřejmě jiná věc. Ale pokud bychom to měli škrtnout jako princip, to je přeci právo na sebeurčení. To by nás nikam nedovedlo. Takže prosím, abyste to měli na paměti. A nyní Pan Donkes, prosím. No? Eh, Provera. Takže pan Donkes to není, takže pan Provera. Grazie, presidente. Anch'io mi congratulo con i relatori. Ano, děkuji mnohokrát. Já bych chtěl říci, že skutečně byla odvedena vynikající práce, pokud je o ty kompromisní návrhy. Nebudu opakovat, co tady zaznělo od kolegů. Ale jednu věc bych chtěl zúraznit. Armenie i Azerbajdžán, obě dvě strany, žádají o jednání. Azerbajdžan si přeje strategické partnerství, Arménie si přeje plné přidružení. Ale zůstává zde ještě jedna otevřená kapitola v rámci východního partnerství, eh, která je obsažena v pražském prohlášení. Jak Arménie, tak Azerbajdžán Ehm, mají skutečně tedy přístup k tomuto východnímu partnerství a v kompromisním návrhu 6 je něco velmi zajímavého. Tam se říká, že jednání musí být dáno do souvislosti se závazky, které jsou věrohodné a eh, které provází skutečný pokrok. To je velmi důležité, protože tady překračujeme vlastně hranice jenom nějakého principiálního prohlášení. Pokud bychom to nechali v tomto stavu, tady skutečně hovoříme o konkrétním závazku politického rázu, eh, který tedy žádá Evropský parlament který má tedy možnost eh, činit politická prohlášení a žádat o závazky. Takže se domnívám, že je skutečně třeba tuto část textu zachovat. Naproti tomu pokud jde o to, co navrhuje pan Tanok, otázka sebeurčení a celistvosti území. Tady je jedna zásadní věc. Nemůžeme připustit, že by probíhalo jednání, které by vycházelo ze situace, jež nemá zákonný základ, protože Eh, okupace nějakého území rozhodně nemůže být pokládána za situaci, která má zákonný podklad. To tedy řekly i jiné instituce, například OSN. A máme tady eh, celou řadu podmínek, které prostě musí být splněny. Čili závěrem. Už jsme to říkali několikrát i na téma Gruzie. Myslíme si, že skutečně ruská vojska by se měla stáhnout a stejně tak můžeme požadovat, aby v Náhorním Karabachu území, které je tady silou obsazeno, byla dodržena zásada územní celistvosti a aby se stáhla arménská vojska. Teď pokud jde o to referendum. Referendum je v podstatě tedy nedotknutelná zásada, nicméně pokud některé podmínky nebudou splněny, tak ty věci se tím mění. Pokud se uspořádá referendum třeba k určitému termínu, eh, pokud necháme například uplynout příliš dlouhou dobu, pak je jisté, že otázka transparentnosti referenda může vypadat úplně jinak. A tady se samozřejmě dostáváme i třeba na půdu západní Sahary, která potvrzuje to, co jsem teď říkala, ale chci samozřejmě zachovat tedy svoji e, lhutu pro e, možnost vyjadřovat se, abych neubíral čas panu předsedovi. Ja, danke, vorsitzende, nach der Visite. Děkuji, pane předsedo. Mám k tomu tři poznámky. Náhorní Karabach je <clears throat> velmi eh, zažitý konflikt a musíme ho vyřešit jako eh, balíček. Není možnost toho vybírat malé kousky. To znamená, že v tomto smyslu souhlasím s panem Brokem. Buď tedy přijmeme všechny eh, minské zásady a zmíníme je, anebo žádné. Nemá smysl tady postupovat selektivně. Když jsme si vyslechli obě strany, tak jsme jasně dospěli k tomu, že buď to budeme chápat jako balíček, anebo nedosáhneme ničemu, dvě, ničeho. Pan a, a prezident Aliyev neřekl, že by Francie měla být nahrazena EU. On tedy žádal o to, aby tam byl pan Medvěděv, ale ne Obama nebo Sarkozy, pouze velvyslanci. To znamená, že ta atmosféra je trochu jednostraná, ale neřekl, že by Francie měla být Evropskou unii nahrazena. Pokud správně chápu Lisabonskou smlouvu, tak, tak by Francie měla jednat ve smyslu EU a e. musíme tedy dát pozor na to, aby e, to tak bylo. E, podle mého názoru ta zpráva úplně nesouhlasí. Byli jsme dotázáni, kdy tedy Arméni stáhnou jednotky a je tu řečeno, že arménský prezident na to ne, neposkytl jasnou odpověď. Podle mě poskytl jasnou odpověď. Řekl, že když uvolní jinou provin- jednu provincii, tak se objeví otázka, proč neuvolní jinou provincii. To znamená, že to bychom měli opravit. Podle mého názoru je tu jasné řešení. Buď to bude takové paušální řešení, jakýsi balíček e, řešení, anebo nebude nic. E, myslím si, že bychom tedy měli to chápat ve smyslu minské skupiny. A nyní druhý komentář. Dohoda o přidružení. Bylo to již řečeno, že Arménie pokročila v tomto ohledu a Azerbajdžán v podstatě žádnou dohodu i přidružení ne- mít nechce. Pan ministr Asimos doslova řekl, že dostal něco z Bruselu, s čím si nedokáže poradit, neví co s tím, eh, že chce něco jiného, strategické partnerství o ropě, o zemním plynu, ale ne všechny ty věci, které chce EU, to znamená hodnoty, zásady, způsoby chování. Já si myslím, že v našich eh, návrzích se objevuje jeden problém. My chceme ukončení jednání o dohodě o přidružení spojit s mírovým řešením, ale pokud ta strana říká, že žádnou dohodu o přidružení nechce, tak nejpozději za rok eh, budeme stát před otázkou, jestli tedy nebudeme blokovat řešení otázky s Arménií, protože najednou eh, budeme mít jednání u konce a parlament se bude muset rozhodnout, jestli to bude blokovat, protože s Azerbajdžánem se ta dohoda o přidružení bude vyjednávat dlouho a nebude to hned tak, protože Azerbajdžán ji prostě nechce. A nyní ještě k politické situace situaci ano, situace v Azer, Azerbajdžánu je velmi uh, prekérní. Uh, jsou tu velky, velmi eh, silné skupiny v rámci občanské společnosti. Já si myslím, že naše média o tom informují, že tu došlo eh, k určitým pokrokům, pokud jde o prosazování demokracie, svobody národu, názoru. Eh, není to tak, jak se někdy hovoří, není tu organizovaná kampaň, ale určit, k, určitým, k určitému zlepšení už došlo. Děkuji. Dobře, bylo by dobré, kdyby se kolegové omezili na dvě minuty, abychom to stihli, protože jinak eh, budeme mít velké spoždění. Mám na seznamu mnoho řečníků. Nyní pan Kirilov, prosím. Kirilo, pan Kirilov, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem první, který bude mít omezení čas, tak budu muset eh, zrychlit svůj příspěvek nebo říci toho, eh, zhutnit ho. Eh, takže máme tady eh, potřebu nové strategie k Jižnímu Kaukazu, která byla přijata velkou většinou a myslím si, že tím jsme přispěli k aktivnější roli Evropské unie v této oblasti a výsledky už můžeme pozorovat v tuto chvíli. Například ESVČ e a komise jsou aktivnější a už tady i politicky vnímáme určité signály během naší komunikace na eh, minulém zasedání Evropské rady. A to, o čem diskutujeme dnes, eh, myslím, hovoří proto, že budeme muset, nebo že bychom měli ještě více přispět Ehm, máme tady samozřejmě eh, delegace našeho výboru a i tím usilujeme o aktivnější eh, činnost Evropské unie v tomto regionu. Dnes potřebujeme podporu pro kompromisní eh, pozměňovací návrhy. Musíme vůči nim ukázat velkou většinu, abychom vyslali jasný signál, pokud jde o náhodní Karabach. Měli bychom si uvědomit, že je opravdu velice důležité, abychom měli výraznou většinu k těmto kompromisům. Já souhlasím s tím, že některé věci samozřejmě by mohly být víc prodiskutovány. Ve zprávě eh, to eh, třeba nebylo eh, zmíněno, ale na naší návštěvě v Arménii jsme slyšeli u mnohých příležitostí uvádět jako příklad Kosovo a měli bychom zajistit, že tady to tak nebude. Velice důležité je, abychom dále eh, aktivně jednali, abychom budovali důvěru a abychom upřednostňovali přímé kontakty mezi osobami, protože tím bude minská skupina efektivnější ve svém eh, jednání. Děkuji. Cred că nu trebuie să mai discutăm despre Eurovision. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že není potřeba ta, eh, na, eh, o některých věcech diskutovat. Evropané eh, oceňují hodnoty a chtěl bych se vyjádřit ke kompromisu, který se týká organizovaného referenda. Já si myslím, že není potřeba diskutovat o organizaci referenda v této zprávě. Referendum je politické řešení, které bylo akceptováno oběma stranami a bylo eh, o tom eh, rozhodnuto a v tuto chvíli nejsou splněny podmínky pro to, aby se eh, aby se eh, to referendum konalo tak, aby to bylo opravdu uspokojivé a hrozí, že bychom ty věci mohli zhoršit, kdybychom tady o tom dále bádali eh, nebo kdybychom to dále otevírali. Minská skupina a její jednání by mělo být odraženo také v tomto dokumentu. Minská skupina se snaží dělat kroky vpřed a za třetí si myslím, že bychom měli vycházet z historických zkuše, skutečností. Stažení vojenských jednotek je důležité, protože pokud k tomu nedojde, tak se nám nepodaří mírové řešení. Musíme pochopit, že tato oblast je pro nás velice důležitá měla by, eh, a je také důležitá pro ty tři zmíněné země. Ale jsme my důležité pro tuto oblast? Mnoho z věcí, které jsme požadovali, nebyly akceptovány a proto si myslím, že bychom měli analyzovat naše priority a být pružní, protože si také myslím, že Kavkaz je příležitostí pro naše politiku sousedství a měli bychom s touto oblastí zkrátka spolupracovat. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Už tady mnohé zaznělo a nejlepší by bylo asi nejprve říci, že si velmi cením práce zpravodaje a stínových zpravodajů na, na pozměňovacích návrzích, protože je to opravdu seriózní pokus o nalezení cesty, která by pro Evropský parlament znamenala proaktivní přístup v diplomatickém úsilí vyřešení problému v této oblasti. A aby se pouze nehovořilo o eh, evropské budoucnosti obou zemí. Problém obou zemí je nejpalčivější, pokud jde o náhodní Karabách a abych navázal na to, co říkal pan Probera, tak bych řekl, že musíme respektovat výsledky Minské skupiny. Minská skupina dlouho pracovala na těchto výsledcích a stálo to mnoho času. Uplynulo mnoho času a během této doby se situace v zemích změnila, především pokud jde o e, situaci etnickou na, na Horním Karabachu. Takže pokud e, bychom měli nějak vylepšit e, tyto kompromisní návrhy, tak bychom tady měli zdůrazňovat, že je potřeba, aby se arménské jednotky stáhly z celého národního, náhorního Karabachu a nejenom z okolních regionů, protože to je ten hlavní problém. A za druhé si myslím, že bychom samozřejmě měli zdůrazňovat principy mezinárodního práva. Žádné lepší principy v tuto chvíli neexistují. Okupace je tedy nepřijatelná, především pokud je to podporováno i přítomností ruských jednotek v Arménii protože to z Arménie vlastně dělá satelitní republiku Ruska. Děkuji. Eh, Frau Weidre. Paní Weidre. Vážený pane předsedo, děkuji vám Nejprve bych ráda poděkovala referentům a stínovým zpravodajům za jej, pra- jejich práci. Měli velmi obtížný úkol, protože Azerbajdžán a Arménie jsou velmi důležité země pro Evropskou unii. Nedávno jsem byla v Arménii na zasedání Euronestu a toto fórum se věnovalo sociálním otázkám. Nicméně i tady se objevily otázky Náhorního Karabachu, řešili jsme je v rámci diskuze a já si myslím, že se musíme přiblížit určitému řešení. Musíme si položit základní otázku. Chceme zachovat status quo, chceme zachovat tu situaci tak, jaká v tuto chvíli je, anebo chceme přivodit nějaké řešení. Myslím si, že bychom se měli snažit o určité řešení, které by se následně stalo dobrým základem pro spolupráci mezi Azerbajdžánem a Arménem. Já si myslím, že Arménií, myslím si, že eh, se můžeme odpíchnout od toho, o čem hovořil pan Vajd, Nemůžeme stahovat jednotky pouze z Náhorního Karabachu. Musíme je stáhnout z celého regionu. Mezinárodní mírové jednotky tady musí sehrát důležitou roli. A kromě toho jsou důležitá opatření pro budování důvěry. Ráda bych také vyslovila souhlas s tím, co říkala paní Lunáček a pan Provera. A sice to, že Sice jde o to, že referendum eh, v okupovaných oblastech je ožehává věc. Moje země s tím má svoji vlastní zkušenost, protože eh, po okupaci představovali eh, Lotyši v osm, eh, ve východní části pouze 15 obyvatel a Rusové 85 obyvatelstva. To znamená, že se nabízí otázka, co by se stalo, kdyby se tu konalo referendum. Já vás prosím, abyste to brali v potaz, protože referendum by, v Národním Karabachu by bylo příliš uh, uspěchané, přišlo by příliš brzy. Práce Minské skupiny je podle mého názoru poměrně asymetrická, respektive jsou tam nerovnoměrně rozloženy síly. Myslím si, že v Minské skupině by měla být posílena pozice Evropské unie a proto se domnívám, že musíme Eh, posílit naši vlastní roli v rámci Minské skupiny, eh, v rámci celého eh, formátu. Vycházím z toho, že tedy neuznáváte výsledky práce Minské skupiny. Já jsem řekla to, co jsem řekla. Nevím, jak to bylo přeloženo, ale řekla jsem, že to není tedy tesáno do kamene, ne všechny zásady jsou v této situaci nutné. Eh, pokud by bylo možno to takto skrnout. Dobře, takže pak to souhlasí a nyní má slovo pan Landsbergis. Eh, thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Zpráva o dohodě o přidružení Azerbajdžánu, eh, kdybychom to vydělili z toho balíčku dvou dohodu, dohod, tak by to bylo byl určitý pokrok. Já si myslím, že potřebujeme každopádně eh, krok k nějakému řešení, ne pouze eh, náhorního Karabachu, ale celého regionu všech okupovaných území v tomto regionu. A já si myslím, že je tu ještě jeden vážnější problém, především pro Arménii. Pokud už v našich diskuzích zmiňujeme Minskou skupinu, tak já si myslím, že pokud chválíme minskou skupinu, musíme zároveň dodat, že v určitém ohledu je neefektivní. Pokud bychom se soustředili a spolehali pouze na Minsk, tak bychom neměli iluze o řešení v Horním Karabachu. Jsou tu totiž členové minské skupiny, kteří nechtějí vyřešení Náhorního Karabachu, protože zároveň do regionu dodávají zbraně a munici. Myslím si, že musíme vytvořit další konsultační skupinu, která by se snažila o mírové řešení a která by o něj skutečně stála. Já si myslím, že se přibližujeme k tomuto chápání. Jsou to totiž body, které hovoří o posílení pozice Evropské unie, kapacit Evropské unie a to je především kompromisní návrh číslo 5. Trváme na tom, že Evropská unie by měla sehrávat silnější, důležitější roli, ale zároveň je to tak, že jednu věc bychom měli opravit, jak můžeme posílit naši roli tím, že něco budeme iniciovat. Například provádění opatření pro e, řešení konfliktu a nebo se budeme snažit o e, zblížení e, obyvatelstva v Arménii a v Azerbažánu. To znamená, že my musíme nejprve vyjasnit, jaké je vlastně nábo- na arménské obyvatelstvo v náhorním Karabachu. Ano, k tomu musíme mít jasné stanovisko. A zároveň tedy musíme rozšiřovat myšlenku míru, demokracie, ale musíme si být musíme být upřímní, musíme otevřeně si přiznat, o čem tady vlastně hovoříme. Jsou tu ještě další body. Například volný přístup Evropské unie na tato území my na to musíme tlačit. Nemusíme tlačit na Azerbajdžán. Řekli jsme, eh, že každý bude mít dvě minuty, takže já se obávám, že v tuto chvíli musíme skončit, říká pan předseda. Děkuji. Děkuji. Prosím, držte se vyhrazeného času. Příště vás krátka vypnu, protože jinak nebudou mít ostatní příležitost se eh, chopit slova a vyslovit se. Nyní pan Petrle, prosím. No, děkuji. Děkuji všem zpravodajům za práci, kterou odvedli na této zprávě. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom prohloubili vztahy s těmito zeměmi. A kromě toho bych byl velmi rád, kdyby tento proces byl využit eh, co možná nejvíce. Kde bychom ho zároveň využili pro rozvoj dobrého sousedství. Proto vítám tento kompromisní návrh, protože to dobře vyvažuje celkové znění zprávy, protože to zlepšuje celou situaci. A pokud jde o konkrétní aspekty, vážený pane předsedo, souhlasím s vámi, Tudy različné. Určitě by bylo lepší, kdybychom vysvětlili zásady a kdybychom nehovořili pouze o těch cílech, protože cíle mohou být předmětem práce lobbystů, Já si myslím, že to musí vyjadřovat naší vůli, ne vůli někoho jiného. Neměli bychom protěžovat jednu či druhou stranu. Měli bychom na pomoci tomu, abychom vytvořili dobrou atmosféru, ve které by se podařilo dosáhnout mírového řešení. Myslím si, že je nutné, abychom ten proces zahájili, abychom tady umožnili roli Evropské unii sehrávat důležitější, aktivnější roli. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. I já bych ráda poděkovala eh, kolegům, kteří hovor, eh, pracovali na kompromisu o náhorním eh, Karabachu. Je velmi dobré, abychom vyslali jednoznačné konzistentní poselství že tedy chceme řešení tohoto konfliktu. Souhlasím s těmi kolegy, kteří říkali, že je velmi důležité, abychom trvali na přístupu EU do Národního parla- Karabachu, abychom trvali na tom, že Evropský parlament tam musí mít přístup. Tak toto říkali někteří kolegové, kteří byli v, této, v tomto regionu. Ráda bych k tomu řekla, že se jak v Arménii, tak v e, Azerbajdžánu e, e, jednalo o lidských právech. Já musím říci, že jsem byla ohromena informacemi, které jsme dostali a musím říci, že musíme co možná nejvíce využít to, že soutěž Eurovize je příležitostí soustředit se na lidská práva v Azerbajžánu, protože ta situace se zhoršuje. A ochota diskutovat o tom a ochota přistoupit k reformám v oblasti eh, právního státu a lidských práv je méně eh, evidentní v Azerbajdžánu než v Arménii. Kromě toho bych ráda připomněla braty Alievy, to už říkala paní Lunáček. Kromě toho je tu případ eh, paní Kadžidža Ismahil. To samozřejmě iniciovalo dopis eh, některých z vás, včetně pana Broka. Děkujeme vám za to, pane předsedo. Eh, já si myslím, že bychom měli upozorňovat na tyto konkrétní případy eh, novinářů, kteří byli známi investigativními zprávy a nyní jsou zastrašováni. To je nepřípustné a já doufám, že právě soutěž Eurovize bude vhodnou příležitostí pro to, abychom tedy upřeli pozornost na lidská práva a jejich dodržování v Azerbajžánu my eh, tady samozřejmě musíme eh, mít i jiné zájmy, jiné úvahy, ale ekonomické zájmy by neměly pře, eh, převládnout nad tím, jak jsou dodržovány, dodržována lidská práva. Dobře, a nyní paní Imre Zagič, prosím. Thank you, sir. I... Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla pouze zeptat, eh, proč v této verzi v kompromisu 6 jsme doplnili slovo stažení arménských jednotek z okupovaného území obklopujícího náhorní Karabach, protože e, to je přesně to, co jsme měli e, v případě e, zprávy o Jižním Kavkazu. Měli jsme stejný problém a dohodli jsme se, že pro všechny země, Gruzii, Azerbajdžán Arménii, budeme požadovat stažení jednotek z celého okupovaného území. A teď jsme to změnili na území obklopující náhodní Karabach. Ten text, který tady teď máme, znamená, že nechceme Eh, aby tady, že chceme, aby se stáhli eh, z okolí náhodního Karabachu, ale ne z náhorního Karabachu. Eh, můžete to někdo prosím vysvětlit, protože já tomu nerozumím. Já vám to mohu říci. Minská skupina hovořila o stažení nebo o návratu okolí Náhorního Karabachu eh, zpět Azerbajdžánu. To je přesné znění, které je v textu Minské skupiny a mm, my jsme si eh, řekli, že musíme odrážit eh, jejich text a pokud je o Náhorní Karabach, tak tam jde o právní status a o právně závaznou svobodnou vůli. Takže takto se musí přistupovat přistupovat eh, k mezinárodním eh, zárukám v rámci mírových operací. Takže my jsme doslova převzali to, co je z Minského protokolu. Tak to znamená, že my vlastně půjdeme proti našemu vlastnímu textu z roku 2010. Možná, že ten text v roce 2010 nebyl dobrý. Ano, je pravda, že je to eh, text Minské skupiny, ale argument naší kolegyně je velice eh, pádný. A pokud kolegové, kteří vyjednávali tento kompromis, se shodnou na změnu toho textu a vyňali z toho na Horní eh, Karabach. Pokud by se na tom oni shodli, tak my bychom s tím mohli souhlasit. Mohli bychom udělat jeden malý k vstříc minské skupině, protože jinak tedy se budu držet toho textu tak, jak je. Pokud kolegové v EPP a v ostatních skupinách budou souhlasit, tak já nemám nic proti tomu, že ten text změníme. I am the shadow. One minute. Well, I'm afraid Já jsem chtěla eh, toto navrhnout, diskutovat se stínovými zpravodaji a zpravodaji a vypustit to obklopující eh, území eh, z toho, toho textu. I also remember that I Já si také pamatuji, že jsem měla určité výhrady k tomuto textu, ale na zasedání stínových zpravodajů se zdálo, že se tomu nevyhneme. Já si myslím, že my jsme jednoznačně Evropský parlament a nejsme Minská skupina, takže bychom se měli držet toho, co máme v našich dřívějších usnesení, takže v tom eh, bych souhlasila. A kompromis, ten poslední, který jsme měli, byl nejprve vyjednán mezi eh, třemi různými skupinami. Má skupina do toho nebyla zahrnuta a potom jsme byli na dalším zasedání požádáni, abychom měli eh, tuto verzi, ale já s tím souhlasím. My už jsme to měli někde jinde, takže mm, toho bychom se měli držet. Pane předsedo, chtěl bych vás ještě jednou požádat, abyste vysvětlil, proč tam to nemá být staženo eh, z celého toho území. Vy říkáte, že to je formulace minské skupiny, ale jaký je ten argument? Mohl bych vám říci, že dokumenty OSN obsahují znění e, stažení ze všech území, z celého území. Takže bych se chtěl zeptat, jestli byste mohl vysvětlit, proč chceme po nich, aby tam vlastně zůstali na tom národní, náhorním Karabachu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl um, souhlasit s kolegy. Evropská unie by neměla eh, jednat jako slon v porcelánu a měli bychom eh, dávat pozor, abychom nepoškodili tento proces. Myslím si, že mandát nemá náš výbor, ne Evropská unie. Eh, mandát OECD má Minská skupina a její spolupředsedové a Eh, ten text eh, je příliš dlouhý eh, a s minskými principy mají všichni problémy, ale v prohlášení z Madridu jsou tyto principy. Pokud chceme být moudřejší a pokud si myslíme, že máme nějaké další nástroje, kterými bychom mohli obě dvě strany přivést Eh, k lepšímu řešení, tak bychom měli jednat, ale já se obávám, že bychom to spíše poškodili, že bychom nepřispěli k vyřešení tohoto konfliktu a proto bych chtěl apelovat na to, eh, abychom zůstali u tohoto textu, který je v tom bodu 6 eh, této zprávy. Arvoisa puheenjohtaja, fin. Pane předsedo, já budu hovořit finsky. Jak jste si mohli všimnout, základní problém je kompromis číslo dvě, eh, který se týká Azerbajdžánu a který odpovídá šestce, pokud je o Armenii. A já souhlasím s naším předsedou, panem Brokem. Mohli jsme ten náhorní Karabach z toho textu úplně stahnout. Já jsem původně chtěla, aby tam byl. Ostatní skupiny e, si přáli, aby to tedy vypadalo takto. Včera jsme rozhodovali o tom, že v tom kompromisním návrhu číslo 2 o Azerbajdžánu bude hlasování oddělené. Na začátku ano, at link to credible commitment a tak dále. To je druhá část. Tam se hovoří o náhorním Karabachu. Naše skupina není pro tuto druhou část a já ještě znovu říkám, že by se to v té druhé části pozměňovacího návrhu kompromisního mělo tedy upravit, mělo by se to stáhnout protože jste jasně viděli problémy, které s tím souvisejí. A proto tedy nechceme, aby se zde řešily tyto otázky. Minská skupina se má věnovat těmto otázkám a i když v parlamentu chceme dělat něco kvalitního, myslím si, že tu situaci sami nevyřešíme. Takže ještě jednou. Ten kompromisní návrh číslo dvě, zpráva o Azerbajdžánu, První část je část, kterou budeme podporovat. Dokonce to můžu i přečíst, pokud mě pan Brok laskavě bude poslouchat. A navrhla jsem něco k pozměňovacímu návrhu 2 v textu Azerbajdž- o Azerbajdžánu a na počátek tohoto kompromisu eh, jsem něco navrhla a na konci mm, minus. A na tom konci toho textu to vyvolalo velké problémy, ale skupiny i stínoví zpravodajové a zpravodajové si to přejí a tak se to tedy stane. Ostatní věci jsou eh, spíše drobnými záležitostmi, ale jsem také například znepokojena, pokud jde o ty vojenské výdaje v případě Azerbajdžánu. Ale je tady i druhá strana. Je mnoho evropských zemí, které prodávají zbraně těmto zemím. A potom paní Loňáček bych řekla, že souhlasím s tím, že by tady měl být zvláštní vyslanec, který by se zabýval otázkami lidských práv a také je tady pozměňovací návrh číslo jedna a tady nevím, kdo rozhodne o referendu nebo Hmm. Ale bylo to tak v těch dřívějších dokumentech rozhodnuto, takže to tak je. Děkuji. Děkuji, já budu hovořit za zpravodaje a mou skupinu. Eh, pozměňovací návrh 6, ano, tam vnímám to, co jste řekli eh, k té zprávě paní Etenmeky. A kdybychom to měli vrátit nebo měli bychom to vrátit k oddělenému hlasování a eliminovat eh, mm, Minskou skupinu a měli bychom hovořit pouze o obecných principech Minské skupiny a zasedání v Akvile. Mám velký respekt eh, pro pana Kukana a eh, další poslankyni, ale eh, tady se hovoří o situaci, jak to bylo před 20 lety, kde nebyly žádné naděje na ukončení této krize a zmrazeného konfliktu, eh, který eh, teď hrozí, že propukne. A minská skupina ta vychází z politického pragmatismu, snaží se najít řešení na základě toho, co je možné. A ne na základě názoru pana Provery my všichni víme, eh, že eh, zavření mezinárodních hranic, nebo to, jak vypadají mezinárodní hranice, to vychází z historie a eh, myslím si, že postoj minské skupiny je velmi důvěryhodný a je to realizovatelné, pokud tady bude dobrá vůle na obou stran. No, pokud to ještě posuneme dál, tak to nakonec povede k tomu, že se nestane nic tak jak tady máme pozměňovací návrh pana Weigela, že bychom měli stahnout eh, eh, jednotky celého území, to by ohrozilo eh, bezpečí, a bezpečí té země. To je jako kdyby se všechny jednotky NATO stáhly z Evropy. To by nepřine, nepřine, nevedlo k ničemu dobrému. Takže eh, souhlasím s konstruktivním postojem pana Broka, Joe Linena a dalších eh, k pozměňovacímu návrhu paní Luněček. Zpravodaj bych chtěl podpořit pozměňovací návrh 72 eh, a, a, 100, ale ne 108 anebo 78 a potom je tady kompromis 6 a 2. S tím se dá ještě něco dělat a je to pouze balíček a je to jediný možný způsob, jak se posunout vpřed a není možné, aby si tento Evropský parlament myslel, že může překročit to, co vytyčila Minská skupina, protože ta je, má velmi moudré diplomaty a ty už se snaží posoudit tu situaci za 20 let a um, Eh, to, co bych, bychom do toho vnesli, by bylo velice zmatečné, takže souhlasím eh, s paní Maty, tedy musíme se držet té formulace, musíme to vnímat jako balíček, anebo to nezmínit vůbec. Děkuji. Děkujeme panu Tanokovi a já bych se rád dneska odpoledne pokusil pohovořit s oběma zpravodaji a stínovými zpravodaji odděleně dneska odpoledne. To je první věc, kterou jsem chtěl říci. A druhá věc, pokud se podívám na rozpočet na obranu a zbrojení eh, jedné z obou zemí, tak to je velmi vysoký rozpočet a eh, kromě toho nadále roste. V minulosti jsme zažili, že jsme se několikrát ocitli na pokraji války. Minské zásady nám pomohly vytvořit jakýsi rámec, eh, díky němuž nikdo už nemůže mít eh, alibi pro to, aby působil ostatním násilí. Já prosím, abyste to vzali ještě jednou v potaz, abyste se nad tím ještě jednou zamysleli. Rád bych se totiž vyhnul tomu, že eh, stanovisko bude protažovat tu či onu stranu a že to povede k tomu, že se opět dostaneme na pokroj války. E, několikrát se tomu tak v minulých dvou nebo třech letech stalo a musím říci, že to e, není e, způsob, nebo že to není oblast, kde bychom si mohli zahrávat s tou či onou stranou. Prosím, abyste to při formulování té zprávy zohlednili. Je to z vojenského hlediska jeden z nejbezpečnějších, nejohroženějších regionů. Pan Landsbergis o tom hovořil. Tím, že na to někdo bude eh, mít vliv, někdo, kdo tam prodává svoje zbraně a tím tedy rozehrává hru, která není v zájmu Evropy, eh, tak já vás prosím, abyste to viděli právě tak. Neměli bychom ani jedné z obou stran poskytovat alibi proto, že může překročit limity, které jsme stanovili. Nejsme prodlouženou rukou ani jedné z vlád nemůžeme jim napomáhat k tomu, aby získávali výhody. Doufám, že je jasné, o čem hovořím a prosím, abyste to zohlednili. A v tomto smyslu tedy chápu kompromis, který byl předložen jako eh, smysluplný krok směrem vpřed. Neměli bychom z toho eh, oddělovat jednotlivé části. Já Eh, jen málo kdy říkám něco s takovou vážností. Skutečně jen málo kdy je potřeba eh, hovořit takto vážně. Já doufám, že všichni vědí, o čem hovoří, hovořím a eh, prosím, aby jsme se na tom, nad tím ještě dneska odpoledne zamysleli, dříve než budeme zítra hlasovat. A nyní se dostáváme k bodu programu číslo 7. Pan Howitt, prosím. I have Mr. Howitt. Pan Howitt, prosím. Yeah. Sorry, President, I thought I was, um... Omlouvám se, pane předsedo. Já jsem si nebyl jist, že mě vyvoláváte, uh, abych eh, promluvil. Je to někdy obtížné. Dobře, pane předsedo, uh, mohl byste prosím požádat o klid v sále, než se chopím slova? You were already successful yourself for that. <laughs> Určitě to zvládnete. Pane předsedo, děkuji vám. Je to otázka, která by mohla být v tomto výboru méně kontroverzní než to téma, o kterém jsme hovořili do posud, ale není méně důležité. Je to každoroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie, kterou připravujeme v podvýboru pro lidská práva. A musím říci, že e, spolupráce se stínovými zpravodaji byla velmi plodná. Já jim za to děkuji. A dneska dopoledne jsme e, tedy eh, to máme na pořadu dne eh, ve výboru pro zahraniční záležitosti. Já bych rád představil ty hlavní myšlenky, ty nové body. Samozřejmě, že budu velmi rád, pokud položíte některé konkrétní dotazy týkající se pozměňovacích návrhů, kompromisu anebo dalších věcí. Zároveň eh, chci na úvod této prezentace říci, že jsem si vědom všech těch problémů s časovým eh, postupem. Nejsou to problémy eh, v parlamentu, ale v ESVČ a v radě a já bych rád řekl, že jsem velmi rád, že ty problémy jsme překonali a že už skutečně budeme schopni řešit konkrétní otázky týkající se lidských práv. Nechci opakovat, že SVČ a vysoká představitelka jasně hovořili, hovořili o tom, že eh, se poučili ze zkušeností minulých let a že do budoucna to bude fungovat lépe. Je to velmi silná zpráva a já nechci eh, znovu opakovat, že budeme eh, vycházet ze zpráv eh, Mezinárodního trestního tribunálu a dalších zpráv týkající se dodržování lidských práv nebo loňské zprávy o lidských právech paní Andrikiene nebo zprávy Barbary Lochbíl a Kingy Gall. Tyto eh, zprávy jsou zmíněny ve své zprávě, nechci je měnit, chci pouze říci, že se musíme snažit o jejich provádění a ne o další diskuze v této oblasti. To znamená, že já děkuji eh, kolegům za práci, kterou odvedli eh, v daném časovém období. A nyní mi dovolte, abych se podíval na ty nové body, na ty inovativní myšlenky ve, ve zprávě v odstavci 48 a také jinde hovoříme o tom, že Evropská unie se musí eh, poučit eh, z toho, že někdy stála příliš blízko autoritářským režimům. A jako příklad mohu uvést Libii. Nejde pouze o to, že se musíme poučit eh, z minulých chyb, ale jde také o to, že musíme zabránit tomu, aby se tyto chyby objevovaly do budoucna. V odstavcích 1 a 2 říkáme, že musíme čelit výzvám, které e, před námi stojí, e, pokud jde o porušování lidských práv. Musíme tak učinit, pokud chceme jako Evropská unie zachovat svoji důvěryhodnost. A já bych rád e, zmínil především otázku e, azylu a prosím celý výbor a celý parlament, aby podpořil naše návrhy v obou těchto bodech. V odstavci 4 vyzýváme k urychlení postupu, pokud jde o eh, Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a o přistoupení Evropské unie k této úmluvě. Chceme tedy urychlení tohoto postupu, chceme, aby eh, Barbara eh, a Vysoká představitelka Unie pro zahraniční záležitosti postupovali v této otázce tak, jak se včera večer domluvili a rád bych řekl, že tento výbor bude tedy hlavním, eh, kon, hlavní kontaktní osobou pro eh, vysokou představitelku, pokud jde o lidská práva. A my se tedy snažíme o to, abychom dosáhli eh, pokroku v této věci, pokud jde o povinnosti, které tedy vysocí představitelé mají. Pokud jde o obchodní dohody, to jsou odstavci 12 a 35. Snažíme se, aby lidská práva byla součástí vyjednávání, aby to byla kapitola jakékoliv dohody, aby tady byly zprávy o pokroku v oblasti lidských práv a aby tady byla modelová doložka, která bude umožňovat eh, přerušení eh, dohod, pokud dojde k porušení eh, lidských práv. To je tedy odstavec 14 eh, a 18. Já si myslím, že tady musíme vytvořit jasnou souvislost mezi lidskými právy a obchodem. Eh, odstavec 16. Tady hovoříme o tom, že eh, Evropská unie musí sehrát konstruktivní roli při reformování Rady pro lidská práva. Musíme tedy postupovat odděleně případ o případu v našich strategických dokumentech. V odstavci 28 hovoříme o otázkách, ke kterým jsme se často vraceli během eh, vysílání našich pozorovatelských misí a především říkáme, že je potřeba eh, s dvouletým odstupem provádět posouzení demokratického postupu v dané oblasti. Eh, to je tady odstavec 28. 30, 32, tady máme kritiku dialogu o lidských právech eh, ve 14 případech a říkáme, že Evropská unie je někdy spíše marginálním hráčem anebo není součástí toho procesu v jednotlivých regionech. Já si myslím, že Evropská unie by měla mít jasné cíle, které se týkají dialogu o lidských právech v, daným, v daném regionu a eh, myslím si, že by tu měly být eh, zásady v pracovních skupinách, kterých se budeme držet. Někdy je tomu tak, že Evropská služba pro vnější činnost porušuje pokyny, pokud jde o zapojení občanské společnosti do dialogu o lidských právech a myslím si, že pokyny by měly být jasně dodržovány. V odstavci 41 se objevuje hlavní iniciativa, která se týká eh, evropské politiky sousedství eh, a především těch, kteří nepodepsali obční protokol proti mučení. 11 zemí ho neratifikovalo a dalších 14 zemí nestanovilo požadovaná vnitrostátní preventivní opatření. Eh, Evropská unie by měla přijmout neodkladné kroky v tomto smyslu. Eh, v odstavci 55 se věnujeme finančnímu nařízení roku 2015 a strategickému dokumentu o lidských právech, které mm, to jsou tedy eh, eh, delego, delegované akty. Já si myslím, že to je velmi důležité a že někteří v tomto výboru to velmi dobře chápou. Je velmi důležité, jakým způsobem Evropská unie investuje peníze do ochrany lidských práv. Eh, kromě toho je tu systém včasného varování tam, kde jsou ohrožována lidská práva. 59 a 62 v těchto odstavcích tedy připomínáme skutečnost, že eh, bude eh, výročí eh, rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1325 a vyzýváme všechny členské státy, aby přijali národní akční plány, pokud je zatím nemají, a také význa, vý, vítáme a vyzýváme k tomu, aby toto eh, nařízení bylo součástí všech misí v rámci zahraniční politiky a, a prosíme všechny státy, aby eh, podepsali um, umluvu proti mučení žen a také za, vyzýváme k tomu, aby Evropská unie se vyslovila proti nuceným manželstvím. Já jsem velmi překvapen, že něco takového jsme v minulosti neměli. To znamená, že je tu velký zájem na tom, abychom tedy posílili tuto dimenzi v, v usnesení. 68 až 72. Myslím si, že je to poprvé, kdy ve zprávě o lidských právech máme eh, eh, část o svobodě projevu a sociálních médií a kromě toho jsou tu eh, konkrétní opatření, která mají vést k boji proti cenzuře v totalitárních systémech. A mm, jsou to věci, které je tady možno prakticky implementovat. Další otázka obchod a lidská práva my tu máme dlouhodobého zpravodaje Evropského parlamentu, jsem to já a já bych se tedy eh, přimlouval eh, za to, abychom se eh, v této otázce tedy i nadále angažovali. Musíme tedy se setkat s dotyčnými kontaktními osobami. Já jsem se té práce doposud účastnil a hodlám tak činit i do budoucna této oblasti bychom chtěli podpořit principy integrovaného podávání zpráv ze strany obchodu a také eh, integrace edinburské studie a jak bychom mohli tady překlenout mezery v oblasti obchodu a lidských práv v Evropě a to je také podrobně zmíněno ve výroční zprávě Rady. A potom 82 až 98 a tady eh, řešíme strategickou revizi lidských práv. Je tady eh, kompromis v podvýboru, kde jsme řekli, že využijeme roční zprávu k tomu, eh, abychom zde měli informace bez ohledu na parlamentní usnesení, které bychom chtěli eh, vydat. A včera večer jsme všichni slyšeli od baronky Eštonové, eh, že eh, jí velmi leží na srdci, aby se do toho Evropský parlament zapojil. V této sekci návrhu eh, chceme nejenom zvláštního eh, zástupce, eh, ale také Radu pro lidská práva, aby měli zastoupení v Bruselu, aby tady byli stálí zástupci v Bruselu a aby se pravidelně setkávali, stejně tak jako my, ke každému prvku zahraniční a bezpečnostní politiky a nebylo by dobré, aby sem lítali, létali z hlavních měst členských států. Vítáme také doporučení, abychom měli eh, závěry po každém dialogu o lidských právech. Musí tady být také harmonogram, kde musíme mít hlavní mezníky pro eh, oblast lidských práv ve všech delegacích a potřebujeme mít také společnou šablonu pro strategii o lidských právech pro různé země, aby se zajistilo, že tam budou minimální eh, udržitelnost a důslednost a Dále eh, také eh, chceme eh, tady mít antidiskriminační opatření říkáme, že to tam není dostatečně zohledněno a musí to být napraveno a také chceme mít mechanismy, kde se bude hovořit o porušování lidských práv i v Evropské unii, tak abychom tyto věci řešili na evropské úrovni. A už jsme to také eh, řešili v pracovní skupině o základních právech, právech občanů a svobodném pohybu občanů, tak abychom dokázali eh, tyto věci dovést do zdárného konce. Chceme také silnější roli Evropského parlamentu. Eh, možná, že někdo by si mohl myslet, že Evropský parlament zkrátka chce získat větší moc, ale já to vidím zcela odlišně. Eh, část těchto lidských práv tato oblast musí klást mnohem větší úlohu Eh, musí hrát mnohem větší úlohu v evropských politikách a eh, musíme zdůrazňovat tuto roli ve světě. Eh, a to je role Evropského parlamentu. My si myslíme, že můžeme být velmi silní. Když se podíváme do odstavce 98, tady je to uvedeno. My jako Evropský parlament bychom v této oblasti transparentnosti a odpovědnosti byli mnohem výkonnější. A Eh, tato práce je něco, co je pro mě velmi důležitého, vážně eh, se jí věnuji a vím, že mi kolegové eh, se tomu také tak věnují a já vám teď předkládám tuto zprávu každému z vašich poslanců tohoto výboru a byl bych rád, abychom tady měli co nejsilnější podporu napříč všemi skupinami, až to bude zítra hlasováno. Děkuji. Děkuji. A slovo má pan Čip. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl upozornit na jeden bod. Máme velmi odlišné pracovní tempo, pokud jde o tuto výroční zprávu, která se týká roku 2010. Čili dokončujeme vlastně tuto práci v roce 2012 a přitom se to mělo vlastně ukončit loni, ale to jsme se měli zabývat eh, tou zprávou za minulý rok, rok 2011. Souvisí to s okolnostmi, souvisí to s tím, že jsme mimo jiné čekali na to, co mělo být předloženo v rámci sdělení eh, vysoké představitelky k otázce i lidských práv a vztahu tedy lidských práv a EU a také toho, že jsme chtěli mít skutečně velmi jaksi účinný přístup. Čili tato zpráva je svým způsobem určitým propojením, určitou kombinací mezi nejrůznějšími složkami, které se vztahují k otázce lidských práv a myslím si, že tato konečná zpráva, kterou předložil pan Hovit, je skutečně velmi dobrý dokument. Více než 300 pozměňovacích návrhů bylo předloženo ale máme naštěstí celou řadu velmi dobrých kompromisních návrhů díky spolupráci jednotlivých kolegů, čili jsme mohli skutečně tuto zprávu dobře, eh, dobře přizpůsobit. Díky také hlasování oddělenému si myslím, že můžeme doporučit jménem EPP aby skutečně e, bylo hlasováno pro všechny pozměňovací návrhy, možná kromě pár drobností, které se budou řešit odděleným hlasováním. Chtěl jsem e, zdůraznit e, tento systematický přístup. Hovoří se o nejrůznějších problémech týkajících se lidských práv a ostatně pan zpravodaj to velmi dobře připomenul. Podařilo se nám ve většině případů najít řešení, která umožní získat podporu pro obsah zprávy. A tady zohledňuji také tedy to, co je obsahem kompromisních návrhů. Co tedy v textu nenajdeme? Já bych zde chtěl požádat o tři takové úpravy. Jedna velmi stručná věc se týká místa, kde se hovoří o různých řešeních, která byla navrhována zejména ze strany paní Catherine Ashton. Já bych chtěl, aby občanská společnost byla rovněž připojena k Evropskému fondu pro demokracii, že je třeba tyto dvě věci navzájem propojit. Za druhé, Domnívám se, že by také bylo třeba jasně uvést v těchto kompromisních pozměňovacích návrzích, že diskriminace vůči křesťanům po celém světě by měla rovněž být obsažena ve zprávě nebo v kompromisních návrzích. Tam, kde se hovoří o diskriminaci vůči menšinám náboženským je třeba eh, uvažovat například o tom, co se stalo v Nigerii a je třeba tedy skutečně zde zmínit také křesťanskou menšinu na základě tedy ústního pozměňovacího návrhu v rámci návrhu kompromisních. Podle mne je to důležitá věc, protože například arabské jaro nám ukázalo, že to, co se odehrává v těchto zemích po tedy arabském jaru, například pokud jde o, koptské, o koptskou menšinu v Egyptě, tam skutečně tedy nemůžeme mít pocit, že se věci odehrávají tak, jak mají, že se s náboženskými menšinami zachází, jak by se s nimi zacházet mělo. Pak tady vzniká ještě o něco širší diskuse, pokud jde o eh, trest smrti, který byl nedávno přijat eh, v Bělorusku. Domníváme se, že trest smrti by již neměl být používán, že by měl být zakázán všude, ale přesto existují i v Evropě země, které nadále tento trest používají. Informace, které jsme získali, ukazují, že minimální zásady, například práv ve vztahu k rodině, nejsou vždy plněna, protože rodiny nemohou například ehm, získat zpět eh, tělesné ostatky osob, které byly popraveny. A zde si myslíme, že by skutečně se mělo tedy a minima alespoň toto řešit. Je to tedy důležité, aby alespoň ty minimální normy byly skutečně dodržovány. Pane předsedo, tím jsem skončil. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. Šest minut máte a nyní pan Danskis, prosím. Yeah, thank you, Mr. President. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že uh, k této zprávě je možné říct různé věci. Uh, pro mě jako stínového zpravodaje to bylo velké potěšení, uh, že jsem se tím mohl zabývat. Ta zpráva je podle mého názoru důsledná, eh, srozumitelná a je to dobře vyvážené, zohledňují se a slaďují se různé eh, protikladné politické a morální aspekty a to je velmi důležité, protože když jde o interpretaci citlivých věcí, jako jsou lidská práva a násilí, tak je vždy obtížné nalézt společného jmenovatele, protože na to existují různé pohledy. Myslím si, že hodnota a síla této zprávy a také ten způsob, jakým to celé bylo vedeno, jsou velmi eh, dobré, protože bylo možné diskutovat o různých otázkách a maximálně je Eh, sladit. Myslím si, že tato zpráva vysílá velmi důležitý signál v tom smyslu, že lidská práva se stávají eh, důležitým tématem eh, politické diskuze. Je to věc, kterou lidé náležící do různých politických rodin a frakcí sdílí a myslím si, že lidská práva začínají být důležitou součástí demokracie a nebo je to někdy také takové Eh, volání po probuzení u autoritativních eh, režimů. Opakovaně eh, jsme opakovali, že bez ohledu na to, jak demokratický a progresivní stát je, nemůže mm, nikdy znevažovat lidské životy a lidská práva a lidskou důstojnost, protože to není žádná komodita nebo vlastnictví státu. A dokument, jako je tento, výrazně připomíná tuto důležitou eh, pozici. Myslím si, že v této zprávě jsou věci, které tato, eh, tento parlament sdílí. Abych to shodnul, tak bych zkrátka řekl, že to bylo potěšení spolupracovat na této zprávě a myslím si, že jsme tady dosáhli maximum toho, co bylo možné, i když eh, některé věci budou muset být prodiskutovány i v budoucnosti. Žádná zpráva nedokáže plně pokrýt tuto rozsáhlou oblast, ale Přesto s ohledem na obsah té diskuze eh, si myslím, že ta zpráva by mohla být označena za velice cenou a včasně načasovanou eh, zprávu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, poděkovat kolegovi Hovitovi a také stínovým zpravodajům za vynikající práci, kterou odvedli. Díky ní je tato zpráva velmi komplexní konstruktivní, vyvážená, ale zároveň průrazná. Jsou tady eh, proaktivní návrhy. A je jasné, eh, že eh, chceme to, co říká paní Eštonová, ale nechceme, aby to zkrátka bylo určité překrášlení, nejenom taková stříbrná nit, ale aby to byla plná součást našich politik, energetické politiky, obchodní politiky, rozvoje. Všude potřebujeme důsledný přístup a lidská práva jsou důležitým faktorem této důslednosti. Předložila jsem mnoho pozměňovacích návrhů a věcí, ke kterým mám silné stanovisko a jsem velmi ráda, že tady byla odvedena tak kvalitní práce panem Hovitem a stínovými zpravodaji ve snaze zapracovat do toho kompromisní návrhy. Zajistit ten přístup, to je velmi důležité, potom eh, demokracie, eh, ano, mělo by to být pod dohledem Evropského parlamentu a je to nebyrokratický nástroj. Neměl by eh, nějak eh, využívat existující eh, zdroje, nástroje pro demokracii. Mělo by to být, určit, mělo by to být určitý dodatek. Část peněz, které eh, dáváme na nástroj pro demokracii, teď půjde na volby a musíme zajistit, že ty volební procesy, které sledujeme, eh, vedou k pokroku demokracie a právního státu a nevedou pouze k tomu, že se eh, legitimizují autokratické režimy. A samozřejmě je tady také důležitý příspěvek, pokud je o práva žen a dětí, to jsme chtěli, a také e, to bude součást budoucích zpráv o lidských právech. E, potom tady máme e, místní obyvatele, menšiny a jejich práva. A samozřejmě také příspěvek ke strategické revizi celého systému lidských práv a ESVČ v oblasti lidských práv. Jsou to velmi pozitivní návrhy a myslím si, že to bude dobrý základ pro naše budoucí práci. Tak jak řekl kolega Dunsting, samozřejmě tato práce nikdy nekončí, ale máme tady eh, velmi eh, dobrý text eh, do budoucna, nejenom pokud jde o analýzu lidských práv v roce 2010. Děkuji. Very quick, uh, Mr. Já budu velmi stručný, pane předsedo. Skupina ECR v podstatě souhlasí se zprávou pana Havita. Já jsem s panem Havitem na otázce lidských práv eh, pracoval dlouhá léta. Nesouhlasíme se všemi kompromisními pozměňovacími návrhy, například kompromis číslo jedna, který podle našeho názoru příliš odsuzuje určité členské státy Evropské unie, nebo kompromisní návrh číslo 11, který je podle mého názoru příliš eh, deskriptivní v tom eh, citlivém, eh, v citlivé otázce zahraniční politiky. To znamená, že v této otázce se zdržíme hlasování. Pokud jde o kompromisní návrh číslo 23, tak tomu předložíme ústní pozměňovací návrh, tak abychom podpořili pozici, eh, kterou tady přednesla stínová zpravodajka EPP, tak abychom zaručili křesťanské komunity ve, na Blízkém východě, například kopč, koptské eh, křesťany, kteří eh, v tuto chvíli zažívají velké ohrožení v Egyptě, kde přebírají vládu salafisté. Eh, kompromis 80 se týká trestu smrti, kompromis 31 se týká potratu a my tady máme tady volné hlasování. To je tady celkem za to pozice ECR. Děkuji vám za pozornost. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș dori <clears throat> înainte de toate să-l felicit pe domnul Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poblahopřál panu Havitovi k jeho zprávě. Co by autor stanoviska výboru pro rozvoj k tomuto tématu bych rád požádal pana Havita a další kolegy v tomto výboru, aby prověřili eh, stanovisko výboru DEVE, které k tomu předkládáme. Objektivně řečeno, ta ty návrhy našeho výboru eh, jsou v souladu s Lisabonskou smlouvou, tak aby naše zahraniční politika byla eh, soudržná, konzistentní. My tady máme tedy eh, společnou snahu v oblasti lidských práv, což je velmi vítané, protože je to samozřejmě součást integrované strategie v oblasti lidských práv, která zahrnuje celou řadu a celou škálu oblastí politiky Evropské unie. Určitě jsou to ještě velké rezervy, tak aby se tato strategie stala prioritou. Rád bych zdůraznil několik konkrétních bodů. V tomto smyslu bych řekl, že skutečnost, že rozpočtová pomoc by měla být spjata ještě více s lidskými právy a se způsobem vládnutí eh, v zemích těch příjemců je velmi důležitá. Myslím si, že potřebujeme podrobná kritéria pro podporování, pro tedy poskytování rozpočtové podpory. Další důležitá věc, který, která je velmi eh, obtížná v eh, období krize, nicméně i tak si myslím, že je velmi důležité, abychom zlepšili financování z různých podporných mechanismů, protože jsou tu určitě konkrétní prostředky, díky nimž jsme schopni podporovat a rozvíjet lidská práva a demokracii ze strany Evropské unie. Kromě toho je důležité, abychom komisi a Evropskou službu pro vnější činnost požádali, aby prověřili, jakým způsobem můžeme zajistit kontinuitu dialogu se třetími zeměmi, eh, pokud jde o dodržování lidských práv. Děkuji vám, to je všechno. So. So Thank you, Elmar. Thank you. Děkuji, Amare. Děkuji. I já bych rád poblahovřel eh, Richardovi Havitovi za zprávu, eh, kterou předložil a mám komentář pouze k obecným záležitostem, kterým se věnuje. Mám pocit, že soudržnost musí být eh, součástí, ústřední součástí naší politiky v oblasti lidských práv a to je také určující pro to, jak eh, přistupujeme například k sankcím, jak tedy můžeme používat sankce ze strany rady, když řešíme otázky lidských práv. Já mám pocit, že důvěryhodní budeme pouze tehdy, pokud budeme eh, naše opatření eh, provádět konzistentně, ať už tady vypadáme přátelsky nebo ne vůči cizím vládám. Pokud se například podíváme na Blízký východ, tak není možné, abychom zkrátka hovořili o lidských právech, o zneužití lidských práv ve zemí jich jako je Sýrie, Egypt a zároveň nehovořili o Saudské Arábii, jako příkladu. Já si myslím, že je to jedna oblast, kde se můžeme hodně naučit od Američanů. Myslím si, že pokud si například podíváme na zákon Sergeje Magnického, který se v tuto chvíli probírá v kongresu, je to zákon o lidských právech, pokud se podíváme, jak eh, podrobně se řeší zneužívání lidských práv, jak podrobně se to řeší, tak to je velmi dobrý příklad, který můžeme využít a který můžeme převzít do naší politiky lidských práv Evropské unie. V tomto smyslu eh, souhlasím s tím, že náš přístup k umluvě o lidských právech je velmi důležité a já eh, souhlasím s tím, že eh, tedy <clears throat> musíme mít eh, na paměti to, že režimy různých eh, barev, různého zabarvení ve Velké Británii a ve Francii nejsou ochotni se tím zabývat. Eh, pokud jde o jmenování zvláštního vyslance pro lidská práva, tak to je velmi důležitá věc a netýká se to pouze oblastí, které jsme včera probírali s baronkou Eštnovou, pokud jde o to, co ten zvláštní vyslanec bude dělat na venek, ale jde o jeho potenciální roli v rámci vnitřního působení v rámci ESVČ rodiče. Eh, týká se to tréninku v oblasti lidských práv nebo mainstreamingu eh, lidských práv, posílení schopnosti Evropské unie řešit otázky v oblasti lidských práv efektivním způsobem. Kromě toho se domnívám, že bychom mohli využít eh, tohoto zvláštního vyslance k tomu, že by jedním z jeho úkolů bylo to, že by eh, tedy vytvářel větší tlak na Spojené státy, tak aby eh, tedy přiměli, aby je přiměli k ratifikaci mm, určitých protokolů Evropského, tedy Mezinárodního soudního tribunálu protože zatím tady není dostatečná podpora. Vývoz zbraní. Jak říká pan zpravodaj, i toto je velmi důležitá záležitost v naší oblasti a já naprosto souhlasím se zpravodajem v jeho tvrzení, že e, musíme i nadále monitorovat provádění e, společné pozice z roku 2008 na evropské úrovni. To je podstatné, protože tady dochází e, celé řadě zneužívání, v mnoha případům zneužívání lidských práv, ke kterým by nedošlo, pokud bychom nevyváželi zbraně. A kromě toho mám pocit, že pokud se tedy budeme držet návrhu pana zpravodaje, který hovoří o tom, že bychom tedy měli eh, souhlasit eh, se třemi tématy pro kolektivní akci paní vysoké představitelky, tak se tady eh, staneme součástí všeobecné eh, politiky a budeme se soustředit na ty oblasti, kde máme zvláštní zájmy, kde jsou zvláštní problémy a kde bychom tady do budoucna měli sledovat budoucí vývoj. Závěrem bych rád poblahopřál panu zpravodaji i stínovým zpravodajům za práci, kterou na té zprávě odvedli. Děkuji. Eh, budu, eh, vyslovím jim podporu. Děkuji. Eh, chtěl bych se rychle vyjádřit za skupinu EKR. Ehm, Graham mě tady upozornil na jednu věc, nebo ehm, jsou tady věci, které mě zaujaly. Je tady odstavec číslo čtyři a je to trochu ironické, protože autor je také uh, uh, Brit a pokud jde o přistoupení Evropské unie o, ke Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a e, já vím, že Grahamová strana a naše strana jsou v koaliční vládě, ale myslím si, že to není pro nás dobrá společnost. A my, konzervativci, jsme v principiálně proti tomuto přistoupení. E, e, je to No, dohoda, proti které, eh, umluva, proti které naše strana eh, vystupuje. Myslím si, že to bude, povede ke zmatení, k duplikaci a bude to komplikovat eh, rozhodnutí, nebude jasné vymezení mezi ECHR e a jinými soudy. A David Cameron nedávno uvedl, že předsednictví eh, Rady Evropy chce eh, soud eh, změnit, upravit, aby tady nevyslovoval rozsudky k těm věcem, o kterých by měly rozhodovat soudy členských států. Takže já si myslím, že tady k tomu máme velmi silný postoj a není to dobré, jak se tady vytváří určité obstrukce nebo Ehm, to je úžasný výbor, protože přestože tady máme velké rozpory, tak je tady také vysoká míra věcí, na které se shodneme. A eh, já se nechci vyjadřovat ke SVČ. Eh, eh, já nepředsedám výboru, ale nechci, aby ESVČ přišli a nebo nevím, jestli tady jsou a jestli se chtějí vyjádřit. Je tady někdo za ESVČ? Dobře, takže já bych chtěl zareagovat na celou tu diskuzi. Eh, pan Čip eh, hovořil tady o harmonogramu a já s ním souhlasím. Eh, ten posun té časové tabulky toho harmonogramu to není vůbec dobré a mě velice mrzí, že se tady začaly objevovat obtíže v této věci a já vám děkuji, pane Gřibe, za, vašeho, za váš přístup k této zprávě a byl jsem překvapen velkou podporou od vás a od a podpořil jsem eh, pozměňovací návrh vaší eh, skupiny a tím jsem chtěl ukázat, že opravdu respektuji to, jak přispíváte k tomuto procesu. Takže vám děkuji za vaše připomínky. Pokud jde o ty eh, pozměňovací návrhy, tak podporuji to, co tady bylo řečeno o popravách v Bělorusku a o závěrech, které bychom z toho měli vyvodit. Požádal jsem vás, abyste vypustil některé formulace, vy jste to udělal a myslím si, že jste k tomu relevantně přispěl a naprosto to podporuji druhý návrh, eh, kde se to týká nadace pro demokracii, tak eh, tam eh, je to dobré. Jediné, co bych k tomu řekl, je, že některé věci už byly zřízeny a my Ono, ale to tam, to vlastně není správná formulace, protože ono to zatím ještě nebylo zřízeno a možná, e, až budete v sekretariátu, nebo mohli byste se sekretariátem o tom e, promluvit, abyste tam měli správnou formulaci. Jediná věc, kde budeme mít asi problémy, a myslím si, že to chápete, že budete chápat mé problémy a já samozřejmě chápu zase ty vaše problémy a chápu, jak je to pro vaši e, skupinu důležité a to se týká pro následování křesťanů v kompromisu 24, také s ohledem na kompromise 23 a 24, tak ty nové odstavce v textu odráží celou řadu pozměňovacích návrhů, které jsem dostal eh, ke svobodě náboženského eh, vyznání a víry a já si myslím, že jsme toho zohlednili co nejvíce, nebo chceme zohlednit toho co nejvíce z těchto pozměňovacích návrhů. Já vím, že vaše skupina tady má důležitý cíl, neboli chtěli byste eh, hovořit o pronásledování křesťanů specificky. Já nejsem proti tomu, já jsem sám křesťanem, jak už jsem mnohokrát řekl, a eh, velmi jsem proti pronásledování křesťanů. Ovšem v tomto textu a v textu Evropského parlamentu za naší skupinu musím vystupovat a myslím si, že eh, tady by se to mělo zmiňovat ne v souvislosti s jedním náboženstvím, ale celkově. A e, jinak e, Nigérie, tam, e, tam jste nám vyšel stříc a já jsem za to velmi rád. A chtěl bych se vrátit k lednovému usnesení z minulého roku o svobodě náboženského vyjádření. Tam byly také různé názory, ale my jsme to tam sladili a hovořili jsme o náboženském eh, pronásledování. Já jsem eh, tady tyto věci vysvětloval a eh, snažil jsem se vás respektovat, ale zkrátka nebudu moci přijmout tento pozměňovací návrh. A mám na paměti také to, co říkal pan Dansky a to byl také stanovisko jeho skupiny v tuto chvíli si myslím, že tady nemáme dobrý konsenzus na této věci, ale jsem i nadále otevřený a budu se snažit s vašimi skupinami to nějakým způsobem doladit. Navrhuji, abychom se vrátili k lednovému usnesení z minulého roku a pokusili se tam nalézt nějaké akceptovatelné znění, které by mohla podpořit většina v tomto výboru. K panu Donskisovi děkuji vám za to, co jste řekl. Tady není žádná specifická věc, na kterou bych chtěl zareagovat a děkuji vám za vše, co jste zmínil a byl jste skvělý stínový zpravodaj, pane Donsky, Don, Donkis a pan Tenok. To je opravdu ironické, že chcete vypustit tu část ve mé zprávě, která se týká eh, návaznosti na dočasný výbor pro mimořádné navracení osob. A moje strana byla eh, tehdy ve vládě a vaše strana byla tehdy v opozici ve chvíli, kdy jsme vyslovovali tu kritiku. A teď eh, je to obráceně a on mi říká, že jsem antibritský, když to tady takto uvádím. Británie je jedna z dvou zemí, eh, která eh, tady dělá obstrukce eh, proti Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, ale jinak máme dobrou spolupráci, velmi často se shodneme, ale v tomto případě ne. A já tady zkrátka kladu důraz a dbám o lidská práva a hájím zájmy naší, eh, změně, eh, naší země v této věci, protože když dochází k porušování lidských práv, tak je potřeba to řádně vyšetřit a naložit s tím. Takže eh, já si myslím, že to je i názor mé skupiny a bylo by to pro dobro Británie. Potom Další věc, kompromis 18 a 21. A tady bych chtěl říci, že 21 byla velice Eh, opatrně naformulována a eh, já bych chtěl říci, no, to se týká potratu a eh, Eh, já doufám, že jsem, naformuloval jsem to tak, jak jsem to naformuloval, doufám, že většina to podpoří. Pan Preda, on mi tady dal nejvyčerpávějící stanovisko, eh, které jsem viděl. My jsme se snažili z toho vypracovat velmi dobrý eh, kompromis 30 a potom mám málo času, takže velmi rychle. Graham Watson, děkuji vám za vaše promyšlené přispění a pokud je o ty sankce, tak ten text byl předložen poté, co už jsem uh, ukončil ten text a já bych se chtěl zeptat sekretariátu, jestli eh, bychom ještě zítra to tam mohli eh, vnést, ten odkaz, díky tomu by ta zpráva byla silnější a jsem vám vděčný za to, co jste dnes v té souvislosti řekl. Doufám, že budeme moci spolupracovat a snad tu věc s těmi sankcemi zrealizujeme a já doufám, že by zároveň uh, pochopíte můj přístup, tedy chci postupný eh, přístup. Myslím si, že by to bylo vhodnější. A potom eh, role eh, zvláštní představitelky Eh, na to se budeme muset podívat a pokud je o Mezinárodní trestní tribunál, tady s vámi velmi souhlasím, pokud jde o eh, USA, ale eh, chtěl bych vás upozornit na to, že některé členské státy Evropské unie nemají rámcové dohody o mezinárodním provádění rozsudků Mezinárodního trestního tribunálu a Evropská unie v tuto chvíli dává ratifikaci Mezinárodního trestního tribunálu do naší charty a Eh, máme, a já s vámi souhlasím, pokud jde o USA a eh, Musíme tady na to klást větší důraz, eh, když jednáme s našimi zástupci USA. A, Chtěl jsem na to ještě jednou zkrátka upozornit. Doufám, že se mnou budete souhlasit. Děkuji za pozornost. Bod číslo 8 a to je paní Vajderu. Ah, herzlichen Dank, Herr Präsident. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové. MFA to je za nástroj zahraniční politiky, který se týká eh, makrofinanční pomoci třetím zemím, eh, čímž chceme vytvořit rovnováhu a řešit problémy. Počítali jsme s tím, že by tady byl, byl seznam eh, potenciálních kandidátů na vstup do Evropské unie a také států v evropském sousedství. Celkem z tohoto nástroje z makrofinanční pomoci profitovalo 20 tři eh, zemí. Většinou se jednalo o půjčky nebo dotace, anebo o kombinaci. Eh, samozřejmě, že jsme se snažili postupovat případ po případu, což bylo velmi časově náročné a často to bylo kritizováno. Často za to, že jsme tedy nealokovali eh, peníze tam, kde to bylo nejvíce potřeba. Eh, poté, co Evropský parlament volal potom, aby postup byl efektivnější, účinnější, vytvořili jsme obecná pravidla pro makrofinanční pomoc třetím zemím, ta obecná ustanovení ustanovení, o která nám nyní jde. Eh, je tu několik podstatných změn, já se snažím je co možná nejrychleji vysvětlit. Za prvé, definice eh, zemí, které eh, jsou vhodné pro pomoc. Já jsem tedy vy, tvořila seznam kandidátských zemí a zemí ze eh, sousedství Evropské unie. Eh, jsou to strategicky důležité země, které eh, mají potíže. Samozřejmě, že by to eventuálně mohlo zahrnovat takřka všechny země na světě. A to především proto, že to financování eh, je omezené, že se musíme soustředit na, i na jiné nástroje evropského eh, financování. My tady máme 0,7 eh, miliard v rámci prvních finančních výhledů. A z toho musíme vycházet. Za druhé, legislativní postup. Podpořila jsem návrh komise, který se snaží nahradit stávající systém systémem komitologie, přičemž komise navrhuje to, že by tedy svůj návrh předložila eh, zástupcům členských států, ať to by následně bylo přijato kvalifikovanou většinou jako akt přenesené působnosti. Byť tedy tento postup vylučuje Evropský parlament, je to samozřejmě jediný způsob, jak eh, zajistit větší účinnost tohoto nástroje a roz, eh, urychlit způsob rozhodování. Pokud zaručíme, že tady budeme mít jasná, pevně stanovená kritéria a pravidla pro alokaci finančních prostředků, tak by to nemělo mít ne negativní efekt. Eh, kromě toho v určitých případech eh, je možno, eh, nebo bude dokonce nutné zavést výjimky. Já jsem navrhla, že ty výjimky musí být pouze ve dobře odůvodněných případech zemích, které by si mohly zasloužit tuto pomoc, ale v takovýchto případech bychom měli postupovat případ pod případu v rámci aktu v přenesené působnosti Evropský parlament by tedy měl eh, přijmout formální rozhodnutí, k příkladu o eh, vetu. To je samozřejmě vysvětleno v novém článku 11a. Za třetí. Konkretizovala jsem roli ESVČ především tím, eh, že jsou tu zmíněny konzultace po, při přerušování nebo přerušení toku finančních prostředků. Parlament eh, by měl být eh, informován, stejně jako rada. Návrh komise neobsahuje žádnou zmínku o ESVČ, byť je to samozřejmě nástroj zahraniční politiky a vhodnost pro vyplácení eh, dotací samozřejmě je podmíněna dodržováním lidských práv a tak dále. To znamená, že ten postup byl trochu zmatečný a body týkající se vhodnosti spadají do oblasti zahraniční politiky, ale naopak články týkající se postupu nemají žádný odkaz na uh, příslušná kritéria. A konečně na závěr mi dovolte, abych zmínila, že návrh komise Tady představuje určité změny pro obecná ustanovení pro makrofinanční pomoc eh, ta pravidla eh, vyprší na eh, konci roku 2013. Mně to připadá být nelogické, protože oni budou přijaty pravděpodobně v druhé polovině tohoto roku. To znamená, že by určitě bylo mnohem účinnější, kdybychom tyto změny eh, obecných ustanovení aplikovali na další finanční rámec s tím, že bychom tedy revidovali provádění, které, mm, ke kterému dochází a pokud by to bylo nutné, tak bychom k tomu předložili legislativní návrh. Pokud chcete eh, vědět více, tak tady máte před sebou první návrh stanoviska, jako vždy. Eh, jsem samozřejmě velmi eh, ochotná odpovědět na vaše stanoviska a začlenit vaše návrhy. Děkuji. A nyní má slovo Ane Gomez, prosím. Jsem velmi ráda za to, že nám to paní kolegyně Vajdere vysvětlila. Velmi za to děkuji, ale myslím si, že bychom eh, měli poslance více upozornit na eh, tato obecná ustanovení. Já bych ráda slyšela názor komise proto, eh, tohoto na výboru, protože si myslím, že celé téma má velké dopady a já mám trochu problém s těmi kritérii, kterou, která jsou tu zmíněna, eh, která jsou politicko, geograficky, ekonomická. Já se ptám, co to vlastně přesně znamená. Musíme být konkrétnější. Pokud jde o zásady kterými bychom se měli jako Evropská unie řídit, pokud poskytujeme makrofinanční pomoc třetím zemím nebo jiným partnerům. Konkrétně jsou tu základní principy jako právní stát, boj proti korupci, dodržování lidských práv, ale například zaměstnanost, sociální spravedlnost. Je tu eh, ten, ta základní představa, že bychom tady měli eh, vytvořit rovnováhu na trhu práce, ale musíme si uvědomit, že to je zároveň náš vlastní problém. To znamená, že to možná není úplně správná formulace, Eh, a správný přístup. To je tady první věc, která mě napadá, když se na to dívám. Samozřejmě, že budu muset eh, se na to podívat ještě podrobněji. Byla bych pouze ráda, kdybychom eh, se na to ještě podívali, protože je to významnější, než by si člověk myslel. Pokud jde o ty aktiv přenesené působnosti, tak já samozřejmě chápu, co myslíte. Chceme tedy zajistit aby ten proces byl eh, dostatečně eh, transparentní, aby to tady bylo předáno komisi, ale aby zároveň eh, parlament byl do určité míry zapojen. Já si myslím, že je to velmi důležitá otázka. A že ještě tady máme čas do konce března, tak abychom k tomu předkládali pozměňovací návrhy, protože si myslím, že náš výbor by v této otázce měl pracovat, měl by se do toho zapojit a neměl by pouze předkládat eh, nějaké formální náhry, protože je to skutečně technická záležitost. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Nikolas, prosím. Κύριε Πρόεδρε, Děkuji, pane předsedo, dovolte mi, abych k tomu něco doplnil. Myslím si, že takové, že nedostatek finančních prostředků uh, vyžaduje, abychom měli finanční nástroje, které budeme moci použít velmi rychle a účinně. A proto to musí být transparentní a především musí být naprosto jasné, jak, eh, jakým způsobem budou činěna rozhodnutí. Ta rozhodnutí nesmí být protahována a nesmíme na to potřebovat mnoho času. Nesmí to být časově náročné. Eh, předpoklady které musí být splněny, abychom poskytli, poskytli tu eh, makrofinanční pomoc třetím zemím, jsou zásadní. Socialistická politická skupina eh, již dříve říkala, že se vyslovuje pro pomoc třetím zemím eh, které nemusí být nutně potenciálními kandidátskými zeměmi nebo kandidátskými zeměmi Evropské unie. Možná, že jsou to země, které nutně nespadají do oblasti evropské politiky sousedství. Uh, tento nástroj makrofinanční pomoci třetím zemím je samozřejmě pevnou součástí naší zahraniční politiky a také je to součást naší rozvojové politiky a proto se domníváme, že země, která se v tuto chvíli nachází v krizi a potřebuje finanční pomoc, nemus- nemůže být uh, hned paušálně vylučována z tohoto rámce, z této pomoci. Naše socialistická frakce se domnívá, že bychom se měli eh, aktivně eh, podílet na rozhodování a také na provádění tohoto nástroje jako Evropský parlament. Delegace Evropské unie v jednotlivých zemích jsou samozřejmě spojujícím článkem mezi Evropskou unii, komisí eh, a dotyčnými zeměmi a myslím si, že Evropská unie musí být schopná reagovat velmi rychle. A kromě toho musíme provádět kontrolu toho, jak jsou e, tyto finanční prostředky investovány. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Chtěl bych eh, poděkovat za eh, návrh stanoviska paní Fajdere. Sdílím s ní eh, mnoho z jejich doporučení. Jsem spolu s pravodajem této věci a předložil jsem svůj návrh, který obsahuje podobné myšlenky. A konkrétně pokud jde o výbor AFE, tak se snažím zajistit, aby makrofinanční záležitosti sledovaly také Lisabonskou smlouvu a aby se eh, tady sladily eh, cíle eh, MMF a zahraniční, společné zahraniční politiky. Tady ovšem nebyly splněny některá kritéria a příjemci by měli respektovat demokratická kritéria. Eh, tak jako paní Vajdere jsem já i tady včlenil eh, silnou roli ESVČ při posuzování uznatelnosti nároků každé země, aby se zajistil eh, adekvátní uplatňování demokratických mechanismů v dané zemi a také při formulaci politických opatření v rámci memoranda porozumění. Je jasné, že ESVČ eh, plní tuto úlohu a já vítám pozměňovací návrhy paní Vajdere v tomto ohledu. A pokud jde o pokrytí, tak vím, že paní Vajdere navrhovala, že by měl existovat delegovaný akt pro třetí kategorii zemí, eh, které nejsou ani eh, kandidátskými zeměmi, ani zeměmi sousedními, ale jsou ekonomicky a politicky blízké Evropské unii. Ehm, například Středoazijské republiky a moje zpráva se tady odklání od stanoviska AFETu, kde doporučuji, že bychom měli tyto republiky jednoduše eh, sem přidat jakožto takovou třetí kategorii zemí. Uh, za třetí, nebo závěrem je důležité hájit mm, také výsady Evropského parlamentu. Komise navrhuje rozhodování, rozhodování případ od případu, aby se to přijímalo v rámci aktu v přenesené pravomoci, aby se proces urychlil, ale já si myslím, že to není přijatelné. Především s ohledem na to, že e, Evropský parlament tady má být součástí spolurozhodování pro každý MFE. E. Myslím si, že je nemožné, aby se tady vše řešilo v rámci aktu přenesené pravomoci. E, Poté, co jsme dostali nové pravomoci Lisabonskou smlouvou, tento Evropský parlament musí vykonávat efektivní demokratický přeskum a nástroj potom bude rychlejší a efektivnější e, než v případě jiných zúčastněných stran. Takže bych chtěl poděkovat e, paní Vajdere za její cený příspěvek. Děkuji. Děkuji pane kolego. A nyní máme do 29. března čas na pozměňovací návrhy. Hlasování v AFETu bude probíhat 24. dubna. Už máme velké spoždění, takže máte pouze 30 vteřin. Děkuji. Děkuji za velmi cené připomínky. Myslím si, že jsou v souladu s tím, co jsem chtěla navrhnout, tedy jak zrychlit celý proces, jak mm, ho učinit transparentním, efektivním a zároveň musíme rozhodnout, zda Evropský parlament opravdu se má vkládat do každého případu. Jsou tady některá dobrá kritéria, hovořila tady o tom paní Gomeš a pokud se nám má podařit zrychlit celý ten proces a zefektivnit ho, tak a, a máme souhlasit s komisí, tak tady souhlasím s tím, že ESVČ v tom musí hrát svou úlohu, protože je to instituce, která je velmi dobře informována o tom, co se v zemích děje a my, stejně jako komise, musíme být také informováni. A, nebo musíme být informováni. A Dále bych chtěla zdůraznit, že je to velmi eh, malý nástroj ve srovnání s jinými nástroji. Smyslem je eh, napravovat nerovnováhy v platební bilanci a Konkrétně na to je tento nástroj koncipován. Velmi vám děkuji za vaše cené připomínky a budu s vašimi pozměňovacími návrhy pracovat. Děkuji. Už pět minut tady čeká eh, minister zahraničních věcí Somalilandu u našich dveří a e, paní Makovej, e, mohla byste nám e, během dvou minut dát vaše sdělení? O to intenzivněji bychom se k tomu mohli vrátit. Takže dám vám slovo. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Všichni mají zprávu z listopadu o IPCC 16. března, tedy před několika dny, moldavský parlament konečně zvolil eh, prezidenta, takže eh, ten institucionální eh, blok skončil. Prezident byl dlouho soudcem a předtím, než se stal prezidentem, tak byl předsedou Soudní rady v Moldavsku a podařilo se e, získat o tři hlasy navíc ze strany komunistů. Tři e, členové komunistické strany se připojili k, ke straně socialistické a e, hlasovali pro alianci pro evropskou integraci. A pokud je o Podněstří, tak tady také došlo k určitému vývoji. Od prosince minulého roku je zde nový prezident a Eh, ve Vilniusu eh, došlo k prvním oficiálním jednáním a mnoho formálních zasedání eh, začíná probíhat. Už tedy probíhaly poslední dva dny mezi Filat a prezidentem takzvaného Podněstří. A nakonec hovoří se o své volných zatýkáních osob v Podněstří, eh, podněst, eh, orgány Podněstří, ze strany orgánů Podněstří. A to je vše, děkuji. Já si myslím, že eh, toto zvolení nového prezidenta přinese větší stabilitu, takže si myslím, že to je dobrá zpráva. Děkuji vám. A nyní bychom chtěli pozvat pana ministra zahraničních věcí Somalilandu, aby přišel mezi nás. Thank you. Kolegyně a kolegy. Milí kolegové, dovolte mi, abych mezi námi přivítal uh, pana ministra zahraničí Somalilandu, pana Omara. Somaliland eh, arbeitet eng zusammen. Somaliland těsně spolupracuje s Evropskou unii v boji proti pirátům, pirátství a Již včera jsme se tím jako výbor zabývali. To znamená, že bych byl velmi rád, kdybyste nám mohl ve své prezentaci něco říci o Somalilandu a e, kdybyste nám tedy představil situaci ve vaší zemi a kdybyste také řekl, jakým způsobem chcete zajistit eh, větší bezpečnost ve vaší zemi, především pokud jde o boj proti pirátství, o novou dohodu s Evropskou unii. Mám eh, velmi velkou radost, že jste k nám dorazil eh, také vzhledem k vaší účasti na konferenci o budoucnosti Somalilandu. Já doufám, že se tu cítíte trochu jako doma, protože 12 let jste žil eh, v Nizozemsku a následně ještě 11 eh, let ve Velké Británii, kde jste si eh, udělal, nebo kde jste získal titul PhD. mám velkou radost, že jste mezi nás dorazil a předávám vám slovo. Thank you very much. Děkuji, děkuji pane předsedo. Ctění poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, děkuji vám za to, že jste mi poskytli příležitost eh, se účastnit výměny názorů o mé zemi, o Somalilandu. Eh, no, moje země má s Evropskou unii a s Evropou vůbec velmi těsné vztahy a dlouholeté vztahy. Máme těsné vztahy především eh, s určitými eh, členskými zeměmi. Eh, naše hranice vznikly v, 19. v 70. letech minulého století, souvisí zároveň s otomanskou říše, říší, protože my jsme byli britskou kolonií a po krátké chvíli svobody jsme v roce 1960 se stali součástí Somálska. Eh, nicméně to nefungovalo dobře ani pro jednu stranu a byl to začátek ne- nešťastného života. Eh, následně to vedlo ve válku a eh, k rozdělení našeho hlavního města a také ke zhoršení života v Somalilandu představitelé somálského národního hnutí a představitelé mé zemi se sešlo, sešli eh, v roce 1991 a snažili se tedy vytvořit Somaliland jako eh, nezávislý stát, ale stále ještě je to samozřejmě eh, otázka která je otevřená, protože se nám nedostalo politického uznání. Nicméně se, se, jsme se snažili o demokratizaci naší země, snažili jsme se o e, vzájemné smíření, ale zároveň e, se e, zhroutila vláda a to vedlo k dalším problémům. Piráctví, hlad, zbrojení, to všechno jsou problémy, kterým čelíme. A proto jsme velmi rádi, že Evropská unie se snažila naše problémy řešit. Eh, bohužel to nevedlo eh, k velkým úspěchům. A eh, to musíme jasně říci. V Somalilandu jsme se soustředili na náš vlastní státotvorný proces, snažili jsme se tedy zajistit vlastní armádu, bojovat proti pirátům, chránit naše vlastní občany, vytvořit vnitřní struktury. Eh, máme 3,5 eh, milionu obyvatel, kteří by měli žít v míru a v prosperitě. Jsme velmi hrdí na to, že Somaliland je fungující demokracie, protože tu máme eh, několik, máme za sebou několik pozorovatelských misí, naposledy v roce 2010 a musím říci, že všechny volby vedly k k tomu, že moc byla předána eh, poklidným způsobem. To jsou tedy eh, výdobytky naší demokratické společnosti a Somaliland se stal eh, tedy součástí mezinárodního společenství a budeme se snažit řešit i nadále problémy, především ve vztahu s naším sousedem Somálskem prezident mý, mé země se poprvé účastnil konference o Somálsku minulý měsíc. A já se domnívám, že to je velmi důležitý milník, eh, pokud jde o naši mezinárodní diplomaci, protože jsme byli velmi rádi, že jsme se té konference mohli zúčastnit jako eh, rovnocený partner a že náš prezident mohl přednést projev, který eh, naznačil, jakým způsobem chceme podporovat mír a stabilitu v naší zemi i ve sousedním Somálsku. Domníváme se, že mezinárodní společenství by se mělo tedy zaměřit na ten koncept eh, teritoriální jednoty se Somálskem, který eh, musíme z části eh, spochybnit. Nemůžeme tedy posuzovat celou záležitost pouze s přístupem ze zhora dolů. To není tedy realistické. Je to diktát pouze somálské politiky. Pokud bychom se snažili vnutit umělou jednotu, tak by to narušilo mír a stabilitu, nevedlo by to eh, k většímu míru a stabilitě a nebylo by to úspěšné. Eh, to už dokazuje dosavadní zkušenost. My vám můžeme Eh, ukázat jeden eh, příklad demokracie a úspěchu. Snažili jsme se totiž eh, v naší zemi vyzkoušet metody pro řešení konfliktů mezi našimi a sousedními obyvateli nebo sousedními komunitami je to přesně ten způsob řešení konfliktu, ke kterému v Somalilandu dochází a podle našeho názoru je něco podobného eh, potřeba i v Somálsku. Je potřeba využít naší zkušenosti eh, řešení konfliktu. I Evropská unie má podobnou zkušenost. Evropská unie není pouze unii států, ale je to unie lidí, obyvatel. Já nemusím na tomto místě zdůrazňovat poslancům tohoto parlamentu, že, eh, že občanská společnost je velmi důležitá a že se hrává velmi důležitou roli při vytváření společenství a při podpoře eh, demokracie a rozvoji eh, základních práv. To samozřejmě dokazuje i vývoj Somalilandu, ve, především ve vztahu Somálsku k Monganišu. Evropská unie eh, z poloviny financovala eh, naše volby v roce 2010 a zároveň se Evropská unie snažila eh, poskytnout finanční a technickou pomoc dalším demokratickým institucím Somalilandu. Naše vláda i naše obyvatelé jsou přesvědčeni o tom, že Somálsko by bylo silnější zemí, pokud by Somaliland byl eh, mezinárodně uznán. Pokud by došlo k mezinárodnímu uznání naší země, tak by eh, Somaliland měl přístup na mezinárodní trhy, do obchodních vztahů, stalo by se součástí mezinárodního systému a to by táhlo další přímé investice a vylepšilo by to život v naší zemi. Já si myslím, že e, komuniké, které bylo minulý měsíc přijato na londonské konferenci, dokazuje, že mezinárodní společenství, a nyní budu, budu citovat, musí podporovat jakýkoliv dialog, který se bude snažit o demokratizaci vlády v Somálsku a bude se také snažit o e, vyjasnění vztahu e, Somálska s jeho sousedy. Já si myslím, že toto jasné stan, ustanovení nebo toto jasné prohlášení hovoří o tom, že je potřeba, aby tady byl veden dialog mezi dvěma samostatnými samostatnými subjekty, eh, které eh, musí být chápány jako rovnocené a které musí zahájit vzájemný dialog a vzájemné vztahy, eh, které budou klíčové pro budoucnost naší země. To je velmi důležité pro celkový kontext. Tak, Unie z roku 1960 eh, se nepodařila, nebyla úspěšná a my se musíme do budoucna snažit o stabilitu, o samostatnost obou částí, což bude nejlepší pro budoucnost obou stran. Je to nutné Eh, proto abychom eh, mohli čelit lepší budoucnosti. Somaliland má velmi eh, důležité postavení, pokud jde o bezpečnostní situaci v daném regionu. My se snažíme o boj proti terorismu a pirátství a musím říct, že moje země sehrála klíčovou roli proti pirátství. V boji proti pirátství máme zákony proti pirátům, které tady platí v celém regionu. Jsou to ty nejlepší zákony, které tu jsou. A to všechno naznačuje, že Somaliland se skutečně snaží spolupracovat s mezinárodním společenstvím, především s Evropskou unii, pokud jde o boj proti organizovanému pirátství a máme tady pozitivní výsledky, kterých jsme již dosáhli a měli bychom eh, v tom do budoucna pokračovat. Dovolte mi, abych ještě jednou vyjádřil vděčnost eh, směrem k Evropské unii a jejím členským státům. Děkujeme vám za to, že podporujete naši zemi. Evropská unie a její členské státy jsou největšími donátory v naší země a e, štědrost, se kterou jsme se e, setkali, přinesla své výsledky a naši občané jsou si toho vědomi. Jsem kromě toho velmi e, pevně přesvědčen, že naši, naše, naši obyvatelé by na tom nebyli tak, kdyby se jim nedostalo podpory Evropské unie. Já jsem se setkal s panem komisařem Piebalksem eh, v červenci roku 2011 a měl jsem eh, četné příležitosti se setkat s ministry eh, mnoha členských států Evropské unie, ať už to bylo Nizozemsko, Holandsko, Norsko, Norsko, eh, Velká Británie, všichni tito ministři přijeli k nám během minulého roku a půl. Musím říci, že pan prezident eh, Somalilandu se také setkal s celou řadou eh, ministrů zahraničí při příležitosti londýnské konference a my se těšíme na to, že i do budoucna posílíme naše vztahy s Evropskou unii a s celým evropským kontinentem. V tomto ohledu tedy zvu evropské ministry a také poslance Evropského parlamentu na návštěvu do Somalilandu v budoucích měsících, tak abyste sami na vlastní oči viděli, jak Evropská unie a její štědrost, konkrétní podpora vede k významnému pokroku, k významným výsledkům eh, při dosahování rozvojových cílů milénia. Ať už se jedná o hospodářský rozvoj nebo o ekonomickou zprávu, vaše podpora, vaše pomoc sehrává velmi důležitou roli a přispívá ke stabilitě a k udržitelnému rozvoji mojí země. Uvedu jeden příklad. Na 19 milionů eh, euro je investováno do infrastrukturu pro rozvoj a rozvod vody do vodohospodářství. Evropská unie tedy rozvíjí programy na tomto poli a to samozřejmě eh, Eh, vedlo eh, k, k velkému eh, rozvoji a pokroku. Díky vaší podpoře se nám podařilo učinit základní vzdělání bezplatným což je velmi důležitý příspěvek ke všeobecnému vzdělávání. Prostředky Evropské unie také napomohly tomu, že jsme zlepšili fungování policie, soudu, občanské společnosti, volebního procesu, demokratických institucí, eh, systému veřejné zprávy. Kromě toho jsem velmi rád, že Evropská unie eh, v nedávné době investovala 4 miliony euro do vytvoření koridoru Berbera, což je samozřejmě eh, linie, která vede od tohoto přístavu do Etiopie a tak dále. Já si myslím, že to usnadní obchod eh, v tomto přístavu a zlepší to ekonomické výhledy Somalilandu a celého regionu. Tento projekt se do budoucna bude ještě rozvíjet a my jsme velmi rádi, že se posunujeme v této důležité otázce, že ta iniciativa se vyvídá, protože si od ní mnoho slibujeme. Ctění poslanci, pane předsedo, dámy a pánové, Somaliland eh, chce sehrávat svoji roli při eh, nalézání řešení pro mnoho problémů, kterým náš region čelí. Velmi si ceníme vašich snah, ale kromě toho můžeme učinit ještě více. A to se týká především politického uznání nezávislosti Somalilandu v rámci eh, jeho hranic, eh, které eh, vznikly v 19. století. Somaliland tedy vznikl jako území míru a demokracie. Já si myslím, že by bylo potřeba tento region veřejně a v rámci mezinárodního společenství uznat, protože to by umožnilo ještě lepší rozvoj našeho státu. Já vím, že dnes v Evropském parlamentu promluví předseda Jižního Sudánu, sudánské republiky. Já musím zdůraznit, že máme velmi dobré vztahy eh, se, s, Juž, s Jižním Sudánem. Já jsem se účastnil inaugurace pane prezidenta v července loňského roku a skutečně naše vztahy s Jižním Sudánem jsou velmi dobré. A konečně poslední věc, kterou jsem chtěl říci, Al-Shabaab. Já samozřejmě chápu, že Al-Shabaab Eh, nyní eh, takřka ustupuje v Mogadišu. Díky děje se tak eh, mimo jiné i díky podpoře Evropské unie. Nicméně otázka zní, kde Al-Shabaab skončí. Já si myslím, že oni se posunují a jakmile budou vyhnáni z Mogadišu, tak by pravděpodobně mohli jít směrem na sever. A mohli by se tedy schovat v ve východní části Somalilandu a my bychom s tím měli potíže. To znamená, že já jsem chtěl eh, upozornit na tuto možnost na tento problém, eh, protože by to samozřejmě mohlo zvětšit nejistotu nebo zvýšit nejistotu v rámci Somalilandu. Eh, děkujeme vám za pomoc, kterou nám poskytujete v oblasti vzdělávání, infrastruktury a tak dále, ale kromě toho potřebujeme vaši pomoc také, pokud jde o bezpečnost. A já bych byl velmi rád, kdyby Evropský parlament podpořil tuto myšlenku v rámci eh, Africké unie, tak aby se dostalo eh, podpory Somalilandu. Potřebujeme větší eh, školení, podporu v rámci infrastruktury, podporu našich bezpečnostních složek. Somaliland byl demokratickou zemí, snažil se čelit různým extremistům, ale určitě tomu bude tak i nadále a musíte nám pomoci v našem potenciálním boji proti Al-Shabaab a eh, těmto jednotkám. My tedy eh, zastáváme hodnoty, které extremisté nepovažují za dobré. Eh, je to samozřejmě svoboda názoru, demokracie a to všechno je velmi důležité a musíme na tom stavět. Tyto hodnoty jsou nyní ohroženy a právě proto bychom eh, byli velmi rádi, kdyby se nám podařilo navázat těsnější spolupráci s Evropskou unii, pokud jde o ekonomickou zprávu, eh, systém ekonomického vládnutí a tak dále. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Mohu vám eh, přímo sdělit, že prezident Jižního Sudánu onemocněl a svůj termín v parlamentu dnes ráno zrušil. Takže my naše byro začneme už 15 hodin a ne v 17.30. Slovo má kolega Gala. Děkuji, pane předsedo. A srdečně tady vítám pana ministra zahraničních věcí v našem výboru pro zahraniční záležitosti. Děkuji vám velice za vaše vystoupení. Myslím si, že je eh, pozitivní, když slyšíme, že v této části Somálska, tedy v Somalilandu, už existuje eh, efektivně fungující stát, který se demokraticky eh, vyvinul a že také aktivně bojujete proti piráctví. Já jsem řekl v této části Somálska, ale tím nechci říci nebo podsouvat, že eh, bych byl fetišistou, pokud je o status quo. V posledních 22 letech v Evropské unii došlo k velkým hraničním eh, změnám, tedy změnám hranic, takže princip, že lze měnit hranice, že mohou vznikat nové státy, je v Evropě velmi dobře znám. Jsem předsedou delegace pro eh, vztahy eh, k panafrickému parlamentu a proto se velmi často zabývám Afrikou a vím, že tradičně to v Africe bylo tak, že tendence měnit hranice byla poměrně omezená, ovšem ve vašem regionu, eh, právě ve vztahu k Jižnímu Sudánu, je tu další precedens, kde tato realita takto byla akceptována. Má prozba v této souvislosti je následující. Jednak že v krátkodobém horizontu bychom měli pokračovat v pragmatické politice, to znamená, že my jako Evropská unie s vámi budeme spolupracovat v rámci rozvojové pomoci, ten projekt, budeme u vás realizovat projekty a mm, nebudeme řešit otázky eh, statusu a budeme zkrátka pokračovat ve spolupráci. Ovšem, je tady i druhé přání, a tady bych vás chtěl požádat, abyste podle vašich možností přispěli k tomu, aby na jihu země byla dostatečná stabilita, aby se rozvíjela. V našem podvýboru pro bezpečnost a obranu jsme slyšeli, že v Mogadišu a v okolí se vše eh, kloní velmi pozitivní stranou. Al-Shabaab je zde eh, poražen, že se stahuje a Mm, že se orientuje jinam a má prozba v této souvislosti zní, abyste tento proces podpořili a abyste možná z taktických úvah neuzavírali taktické pakty eh, se skupinami, které možná eh, jsou eh, konkurencí k tomu, co se děje v Mokadišu. Máme zájem na tom, aby se eh, v oblasti Mogadišu ukotvila stabilizace a eh, potom se to možná o něco později vyřeší také oficiálně. Nejde mi o to, eh, že bych umělý status quo chtěl nějakým způsobem ukotvit do budoucnosti, ale na té cestě k tomu vašemu cíli bychom neměli opomíjet pozitivní vývoj v jiných částech Somálendu, nebo neměli bychom to politicky zatěžovat otázkami statutu. To je prospa a je to vlastně také dotaz. Eh, dotaz, jestli na to máte stejný názor. Děkuji. Další řečník, paní Gomez. Děkuji, pane ministře. Eh, vítám vás, pane ministře, a myslím si, že to, co jste říkal, má smysl, má to hlavu a patu. A já se samozřejmě snažím pochopit to, co se děje v Somalsku eh, a Somalilandu. A také mi jde o to, jak efektivní jsou naše politiky, nejenom pokud jde o Evropskou unii, ale o celé mezinárodní společenství a OSN. To všechno má velmi obrovské důsledky pro eh, somálský lid a jeho utrpení. A v tom směru je, jde i moje priorita. To, co jste říkal, to má smysl. Já jsem jednou z těch, která apeluje na to, aby Evropská unie s vámi spolupracovala, eh, místo toho, aby eh, se zaměřovala zcela na TFG, protože to je zcela umělé. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že TFG, tedy nadnárodní federální vláda eh, v té eh, žád, eh, jestli to dobře funguje. Je to, jako, je to určitá možnost stát, myslíte si, že může být rozumným partnerem pro komunikaci se zbytkem Somálska, pokud jde o otázku o vybudování nějaké zprávy nebo vlády. A jsem ráda, že výsledkem londýnské konference byl přijat závazek Evropské unie vůči Somalilandu, jak jste tady eh, právě o tom hovořil. A chtěla bych se vás také zeptat, a samozřejmě jsem zaznamenala to, co jste říkal o Africké unii. Africká unie má svůj základ, eh, svou základnu v Etiopii, ve vaší sousední zemi a vy tady eh, také eh, spolupracujete v kontextu AKATu a takže tady jsou důležité signály, které mohou důležité osobnosti Africké unie vysílat. A v tomto ohledu samozřejmě chápeme určité váhání, pokud jde o rušení existujících států a přesouvání hranic, ale eh, Víme, k jakému vývoji došlo například v Jižním Sudánu. A důležité je, že vy budete potřebovat vládu. Nějakou vládu eh, mít musíte na vašem území. A chtěla bych se vás zeptat, jestli byste se k tomu mohl vyjádřit také ve vztahu k Africké unii a eh, pokud jde o akci sousední země Etiopie, tak například eh, někteří lidé se myslí, že USA tlačí Etiopii, aby nebo že to, že dotlačili Etiopii k tomu, aby napadla eh, Somali, Somálsko, že to bylo vlastně to nejhorší, co se mohlo stát. A eh, mě by zajímalo toto a role Etiopie eh, v rohu Africe. Potom se tady také hovořil o, o krocích proti piráctví a my piráctví eh, řešíme z pohledu některých eh, zainteresovaných skupin z naší části světa, ale to není stejná skupina, jako jsou tedy zájmové skupiny z vašeho regionu. Mě by zajímalo, jestli boj proti pirátství je dostatečně efektivní, jestli se potírají zločiny proti vašem lidem, pokud je o e, vodu, nejenom pokud jde o rybolovné stroje, ale také pokud jde o potřeby životního prostředí vašeho lidu. Protože e, e, na tom asi profituje pirátství. A potom by mě zajímalo, Jestli byste mohl rozvést nějakou možnou eh, efektivní eh, strategii pro potírání al v celém regionu. Pan Tenok. Děkuji, pane předsedo, pane ministře zahraničních věcí, velmi vřele vás zde vítám. Eh, vítám tady také dalšího zástupce vaší vlády. Já si myslím, že se nemusím uvádět, vaše vláda mě zda, zná jakožto uh, velkého zastánce vaší snahy o uh, nezávislost. Uh, vy jste se tady eh, v roce 1960 až 1991 eh, tady eh, došlo k velkému vývoji a je tady mnoho různých příkladů a myslím si, že váš status je teď v tuto chvíli silnější a vaše snaha o nezávislost je například silnější než v případě Kosova. Já jsem vždy zastával názor, že sebeurčení a teritoriální integrita jsou velice důležité, ale nejsou to absolutní principy pro definování státu. A e, vy e, splňujete většinu těchto kritérií, kontrolujete vaše území, bojujete proti terorismu. E, Šaba to tady bylo zmíněno a my vás samozřejmě musíme velmi podporovat a také pokud jde o to, že se utíkají do východní části vaší země a do Puntlandu. Potom také potíráte piráctví, podporovali jste operaci NATO v rohu Africe a e, samozřejmě my vám musíme podpořit také vaši ostrahu e, břehů a Potřebujete například také vybudovat nová vězení, abyste mohli piráty uh, uvěznit, ty vy, piráty, které zatknete ve vašich teritoriálních vodách. A uh, dále jsem byl také ujištěn uh, komuniké z londýnské konference, kde se hovořilo o Somalilandu, ale nepříliš podrobně. No, hovořilo se o tom, že bude potřeba vyjednávat eh, s Jižním Sudánem a mezinárodní společenství se donívá, že TFG, eh, které nyní eh, končí svůj neužitečný život, znamená, že nastává budoucnost Somalilandu a je potřeba vše zvážit, vyjednané usídlení se sousedními zeměmi a musíme se zaměřit na ten současný statut, Možná ale ne eh, ještě okamžitě, ale do budoucna samozřejmě se to budou muset řešit ty věci i oficiálně. A Eh, všechny tyto země eh, přejí, si přejí to, co získalo Djibouti. Chcete být nezávislým státem, eh, protože stejně jako Djibouti, protože ehm, z této části se stal mírový, úspěšný stát a pro vás potom bude mnohem jednodušší, abyste vstoupili do bilaterálních vztahů se sousedními zeměmi, z Mogadishu, Etiopii a s dalšími. Musím říci, že eh, tady souhlasím s paní Gomez, pokud je o otázku Etiopie. Myslím si, že vojenské akce Etiopie eh, a vpád do Somálska vlastně eh, umožnil rozšíření Al-Shababu, stejně tak jako operace na jihu. Al-Shabab potřebuje podporu. A já jsem zpravodaj pro zprávu tohoto parlamentu k rohu Afriky, která bude brzy vydána a já se samozřejmě zaměřím na všechny tyto otázky, včetně otázky Somalilandu a pra, zaměřím se také na právo eh, nového nastavení podmínek eh, pro například eh, vojenské námořní operace, abyste měli právo pronásledovat nebo chránit vaše pobřeží a stíhat paří, piráty. Eh, ano, já vím, končí můj čas, ale možná, že eh, na obědě bychom o těch věcech mohli diskutovat. Tyto eh, věci jsou důležité. Já chci říct, že podporujeme vaše zemi a snažíme se řešit její problémy, pokud to o mezinárodní společenství a také pokud to o Evropskou unii a financování nejdůležitějších infrastrukturních projektů. Oběd byste neměl vůbec jmenovat, protože já například pozván nejsem. Není pan Kirilov. Děkuji. Velmi vás vítám, eh, pane ministře. Promluvím jménem estonských poslanců Evropského parlamentu. Domnívám se, že vaše země dosáhla pozoruhodného pokroku, a to především na pozadí anarchie a rozdělení, ke kterému došlo eh, v celé oblasti. Můžeme v podstatě říci, že jste uspěli v té praktické zkoušce nezávislosti. To znamená poskytnout právní stát a stabilitu. To všechno je k té nezávislosti velmi potřeba. Nicméně jsou to i nadále určité otázky. Ten rozpor mezi vašimi sousedy. Jaký, jaké mají kořeny? Jsou ty rozdíly eh, především etnické? Vy jste hovořil o dialogu, že jste ochotni vést dialog se Somálskem. Já se ptám, eh, jaký by byl podle vašeho názoru optimální výsledek tohoto dialogu. Byla by to těsnější spolupráce, jako příkladu. A konečně poslední otázka o rozvoji hospodářství. Jaká odvětví hospodářství eh, budou pro vás ta stěžení? Na co se chcete soustředit? Jak jaké postavení má ve vaší zemi vzdělávání? Jste schopni mladým lidem poskytnout dostatečné vzdělání? Opouštějí vaši zemi mladí lidé? Odcházejí pryč? A nebo jsou tu dostatečné podmínky pro to, aby zůstávali? Děkuji. Děkuji a nyní paní Svensson. Prosím. Pan Svensson, omlouvám se. Ano, děkuji. Dostali jsme o Somalilandu mnohé informace a já jsem velmi rád eh, za to, že jste to řekl, protože jsou to skutečně pozoruhodné zprávy. Pokud se podíváme na situaci v okolních zemích, tak stabilizace ve vaší zemi je skutečně pozoruhodná. A musím říct, že se připojuji k tomu, co řekl pan Kelam. Bylo by velmi dobré, kdybychom se přesněji podívali na to, jak vypadá eh, vývoj v okolních zemích eh, a jaká se tu nabízí možnost spolupráce, protože africký roh je oblast, na které, nebo ve které se nachází některé velmi důležité země. A možná, že by bylo dobré, kdybyste nám krátce řekl, jak si představujete budoucí vývoj a jak chcete řešit problémy eh, v, sousedních zemích a jak je tady hodnotíte. Eh, děkuji a nyní pan Vitykofr. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, dovolte mi, abych vám nejprve projevil úctu a respekt, pokud jde o to, co jste v minulých letech eh, dokázali ve vaší zemi. Naprosto souhlasím s tím, co řekla paní Gomez. Naprosto souhlasím s tím, že by bylo velmi důležité a že do budoucna bude důležité, abychom, co by Evropská unie, vyvíjeli mnohem těsnější spolupráci s místními aktéry a abychom se neomezovali pouze na úřady v Mogadišu. Nicméně <clears throat> v tuto chvíli nastala zvláštní situace. Pan Rondo, zvláštní vyslanec EU, včera informoval o své zprávě, o své práci a hovořil o tom, že Somálsko se právě snaží nějak spochybnit nebo úspěšně eh, realizovat cestovní mapu z Djibouti do srpna tohoto roku. Proto bych se rád zeptal, jakou roli v této souvislosti může hrát Somaliland, vaše země. Rád bych řekl, že bych považoval za hrubou strategickou chybu, kdybychom nyní místo aktivní účasti v tomto procesu nastolovali otázku e, nezávislosti a kdybychom ji stavili na první místo. Nezávislost e, a státnost existuje v různých podobách. Například my v Německu, ve Spolkové republice Německo, máme svobodný stát Bavorsko, svobodný stát Sasko, země, které jsou členskými zeměmi nebo spolkovými zeměmi eh, federálního německého státu. Jsou to věci, které bychom měli eh, diskutovat v rámci dlouhodobé perspektivy. Eh, aktuálně se nabízí otázka, jestli se vůbec podaří překonat současnou nestabilitu a pro Somaliland eh, možná eh, nebude dostatečná perspektiva eh, to, že bude součástí nestabilního regionu. Já si myslím, že je důležité, abychom se nejprve soustředili na to, abychom dosáhli stability v celém regionu. Vy sám jste hovořil o tom, že milice Al-Shabaab jsou jedním z faktorů nestability a že pravděpodobně Eh, přesunou svoji aktivitu směrem na sever do Puntlandu, Somalilandu. Řekl jste, že bychom vám měli být v této souvislosti nápomocní, ale já si myslím, že i tento argument tedy e, naznačuje, co je v tuto chvíli ten hlavní zájem. A proto bych byl velmi rád, kdybyste se jasně vyslovil o těch prioritách a konečně na závěr bych se vás rád zeptal na jednu věc. Vy jste hovořili o rostoucí ne, nej nejistotě nebo eh, zhoršující se bezpečnosti a proto bych se vás rád zeptal, co konkrétně si pod tím představujete. Děkuji a nyní máte slovo, pane ministře. Děkuji. Děkuji. Omlouvám se. Zda eh, přechodná federální vláda je důvěryhodným eh, subjektem, jak se zeptala pana, paní Gomez. Já si myslím, že TF G eh, byla vytvořena v roce 2004 a měla tedy spravovat eh, celou řadu přechodných úkolů, mimo jiné i proces smíření eh, kolem Somálska, v celém tom regionu, tak aby se smířili všichni hráči v tomto regionu. Dalším úkolem bylo zaručit jasný Eh, politický proces, to znamená vytvoření parlamentu, eh, delegování pravomoci nějakému volenému orgánu. Kromě toho to byla za třetí bezpečnost, to znamená boj proti milici Al-Shabaab a tak dále, vytvoření bezpečného regionu. Mám pocit, že TFG se nepodařilo splnit ani jeden z těchto úkolů. Očekáváme, že se jim to podaří od roku 2004. To znamená, již 8 let se eh, o to snažili, ale nepodařilo se to. Vždycky, když skončí volební období, tak e, jdou do Džibuty nebo do Kambaly, žádají o prodloužení mandátu. Já si myslím, že TFG je nepochybně dobrým partnerem pro spolupráci, dobrou kontaktní osobou, tak abychom zajistili e, bezpečnost e, v daném regionu, ale máme před sebou skutečnosti a nemá smysl je blíže komentovat. Cestovní mapa Djibouti. K tomu směřovala další otázka. Neustále se prodlužovala platnost TFG přechodné federální vlády. To znamená, že já si domnívám, že už bychom eh, její platnost neměli prodlužovat. Souhlasím eh, s londýnskou konferencí v tom, že v srpnu ta vláda zkrátka musí skončit a že potřebujeme novou zprávu, nový systém vlády. Eh, poselství směrem k Africké unii. My samozřejmě s Africkou unii spolupracujeme velmi těsně a společně s Djibouti, Keniou a dalšími zeměmi bychom byli velmi rádi, kdybychom eh, měli jasný hlas v rámci Africké unie. Nejsme eh, řádným členem Africké unie, ale bychom rádi, kdybychom měli alespoň pozici pozorovatele, tak abychom mohli eh, sdílet naše názory na mezinárodních fórech, například na IGATu, kde také nejsme řádným členem. To znamená, že se snažíme o to, aby Africká unie eh, ulehčila řešení našeho problému, aby nám v tom byla nápomocna. Intervence eh, v Somálsku ze strany sousedních zemí. V roce 2006 došlo k intervenci v Somálsku a my se domníváme, že somalskou otázku musí vyřešit Somálci sami. Nemyslíme si nutně, že intervence jako takové přispějí k dlouhodobé stabilitě, ať už je bude organizovat kdokoliv. Eh, TFG nefunguje účinně a efektivně a mm, z toho musíme vycházet. Samozřejmě, že tu jsou jednotky, které mají mezinárodní mandát, například eh, OSN, a proto je velmi dobré, že tu máme mezinárodní jednotky s mezinárodním mandátem, které zaručují určitou míru eh, stability, ale eh, bezpečnost eh, si v posledku budou muset zaručit Somálci sami naše bezpečnost eh, se neodvíjí od Africké unie. Vznikla proto, že my jsme se chopili iniciativy. Naši vlastní lidé se chopili iniciativy a snažili se zavést mír, stabilitu, demokracii a rozvoj. To znamená, že lidé musí pochopit, v čem je výhoda eh, stability. Musí pochopit, v čem je ten rozdíl. Já si myslím, že to se zatím v Somálsku nepodařilo. Pokud jde o piráctví, tak máte naprostou pravdu. My máme zákony proti pirátům, o, o zákony o uvěznění pirátů. Otázka zní, jestli eh, ty zákony eh, byly eh, dostatečně efektivně. Já si myslím, že úplně efektivně prováděny nebyly, protože jinak by ty problémy, které máme, byly ještě menší. Potřebujeme mít inkluzivnější přístup, integrovaný přístup a díky němu více a lépe bojovat proti pirátům. Nejde o Eh, to, že, to máme, že tady máme jednotky na moři nebo pozemní jednotky, ale jde především o budoucnost eh, somalského obyvatelstva, tak abychom byli chráněni eh, v mezinárodních vodách i u nás na našem území, abychom tedy poskytli pracovní místa mladým lidem, aby mladí lidé měli jinou alternativu, aby se nemuseli stávat piráty, aby měli pracovní místa a mohli se věnovat něčemu jinému. To znamená, že to je takový komplexní integrovaný přístup, není to přístup eh, vedený pouze otázkou bezpečnosti. Oddělení, dialog, eh, rozvojové hospodářství, rozvoj hospodářství, Obyvatele Somalilandu se rozhodli o e, samostatnost, o rozdělení Unie. Nic víc to není. My už jsme byli nezávislým státem. A potom jsme se tedy dostali do svazku se Somálskem a potom jsme ho opět rozpustili. Je to podobné jako Senegal a Gambie. Ty se také v určitém okamžiku spojili a potom se zase později rozdělili. Nic víc to není. Nicméně e, neměníme hranice. To jsou koloniální hranice. My podporujeme chartu Africké unie. My neměníme eh, hranice na zemi. Eh, jsou to hranice, které tu byly, když eh, zanikly koloniální moci. To znamená, že nic se tady nemění. Není to tak, jak říkají některé, někteří separatisté. Hospodářský rozvoj. Rybolov, to je zvlášť důležitá oblast, které se chceme věnovat, protože my máme velké mořské pobřeží, které zatím nebylo eh, využíváno. Za prvé, nemáme technologie a kapacity, tak abychom byli schopni rybolov provádět a za druhé nemáme eh, technologie, díky nimž bychom mohli eh, úlovky konzervovat a kromě toho nemáme dohody s jinými zeměmi, například s evropskými zeměmi, eh, díky nimž bychom mohli s rybými výrobky nebo eh, s výsledky toho rybolovu obchodovat. To znamená, že tady určitě potřebujeme další rozvoj. Máme kromě toho eh, mnohé nerostné zdroje a suroviny a i tady, tady potřebujeme investice, tak abychom je mohli lépe využívat. A v přístavu Berbera potřebujeme další pomoc, potřebujeme tady infrastrukturu strukturu, tak abychom eh, ho mohli lépe využívat. Ale to se týká celého afrického rohu, celého regionu. A já jsem velmi rád, že Evropská unie má zájem na tom, aby nám v tom pomáhala. A po dlouhé době, po deseti letech, eh, nyní eh, máme zadánu studii proveditelnosti, tak abychom viděli, jak se to může dál vyvíjet. Cestovní mapa a srpen a to, jakou roli může v této souvislosti sehrát Somaliland. Já si myslím, že naše pozice je naprosto jasná. My se chceme stát suverénním, nezávislým státem, který bude uznán mezinárodním společenstvím. To je to, k čemu směřujeme, ale samozřejmě chápeme, že prosazování tohoto cíle vyžaduje určitý čas. Proto se snažíme soustředit na bezpečnost, rozvoj demokracie, právní stát a e, poskytování základních služeb všem obyvatelům. To je to hlavní, eh, o co se snažíme již 20 let a díky eh, partnerům, jakým jako příkladu Evropská unie, se nám to z části eh, daří. Snažíme se samozřejmě rozšířit služby pro naše obyvatele a snažíme se stát důvěryhodnou vládou. To je tedy <clears throat> náš bezprostřední cíl. Nicméně naším dlouhodobým cílem je samostatnost, pokud jde o tu cestovní mapu. Cestovní mapa prostě zklamala to nebylo, nebylo úspěšné a e, my si přejeme, aby e, cestovní mapa se vtělila do toho komuniké londýnské konference. To bylo komuniké týkající se Somálska a e, bod 6 v tomto komuniké jasně hovoří o tom, že Somálsko a Somaliland se mohou, set, se mo, mohou být podporovány mezinárodním společenstvím, pokud jde o budoucnost jejich vzájemných vztahů. A my jsme velmi rádi za to, že můžeme hovořit se Somálskem, že můžeme s nimi vést jednání a že je tu eh, konečně vláda, která je eh, legitimním zástupcem tamního lidu. Bohužel už bývám pouze několik málo měsíců času. Nicméně, podporujeme mezinárodní pomoc Somálsku, chceme, abyste Somálsko i nadále podporovali, můžeme sdílet naši zkušenost. Eh, byli bychom velmi rádi, kdybychom mohli sedět se somálskému u jednoho stolu a řešit naši vzájemnou situaci. Eh, chceme nezávislost a eh, pokud bychom byli nezávislí, tak bychom určitě mohli podporovat Somálsko více než kterýkoliv jiný stát v tomto regionu. Děkuji vám. Já si myslím, že to je všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Pane ministře, děkujeme vám za vaše eh, jasná slova, přejeme vám mnoho úspěchu ve vaší práci a doufejme, že stabilita se získá také díky tomu, eh, že eh, budete provádět ve vlastní zemi dobré řízení a postaráte se o to, že vaše mládež bude mít perspektivu tak, aby mohla eh, žít v rámci práva. Myslím si, že to je důležitý eh, přístup a myslím si, že tak, jak k tomu přistupujete, tak eh, je to dobré. Podporuje to i tento výbor a já vám i nadále přeji mnoho úspěchu. Děkuji vám za to, že jste přišel mezi nás. Dopolední zasedání končím.